Dear colleagues and honorable guests. Vážení kolegové, vážení hosté, je mi potěšením dnes předsedat slyšení na eh, téma elektronické důkazy v trestním řízení. A vítám tady kolegy. Jak víte, komise navrhla v dubnu 2018 návrh takzvanému elektronickému důkaznímu eh, materiálu a to se týká Evropského zadržovacího příkazu důkazu v trestním řízení. Toto nařízení, je to nařízení, není to směrnice, to znamená, že je možné jej přímo aplikovat bez toho, že vzniká potřeba transpozice, vytváří prostředí, podle kterého soudní orgány z jednoho členského státu mohou obdržet informace, jako jsou e-maily, texty a tak dále, přímo od svého protěžku. Není třeba o tom informovat eh, daný stát, není tedy členem řízení. Je to také lhuta 10 dní až 6 hodin. A to tedy umožňuje, aby poskytovatel služeb jejíž obsahem je důkazní materiál, si vyžádal tato data od svého protěžku v jiné eh, zemi, aniž by bylo třeba eh, do věci zahrnout příslušné státní orgány. Tato směrnice doplňuje rámec tohoto nařízení, protože zavádí požadavek nominovat zástupce poskytovatelů služeb, které, kteří poskytují služby v Evropské unii za účelem tohoto nařízení. Většina těch debat v tuto chvíli se točí kolem nařízení a rakouské předsednictví zvolilo přístup obecného přístupu. V parlamentu proběhlo několik setkání, ale vzhledem ke složitosti tohoto materiálu dnes pořádáme slyšení, které, myslím, odráždí tedy složitost věci a naše snahu vysvětlit tuto problematiku širší veřejnosti, tak aby všichni zainteresovaní věděli, o co jde. Komise mimo jiné prohlásila, že nový systém usnadní a urychlí orgán, vynucovacím orgánům a soudním orgánům získávání elektronického důkazního materiálu a e, urychlí to tedy také trestní stíhání e, a boj proti terorismu. Nicméně, odborníci na právo, akademici, a další dotčené strany eh, přišly s celou řadou otázek, které tak trochu pochybňují tento cíl. Jde o to, jak tento systém může opravdu fungovat, i jak ho aplikovat mimo teritorium Evropské unie, eh, jak funguje z pohledu úmluvy a tedy jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva a tak dále. Vzhledem k tomu, jak důležitý eh, je tento systém a jak zásadní dopad by eh, tedy bude mít do budoucna, protože z elektronických důkazů se, důkazů se, stávají, eh, se stává vlastně náhrada těch klasických důkazů, jsme považovali za důležité svolat veřejné slyšení se zástupci z praxe, poskytovatelů internetových služeb, odborníků na základní práva za základní lidská práva a ochranu dat. Kolegové, v věku moderní technologie se vlastně neustále objevují nové a nové otázky k, z pohledu zachování soukromí a omezení, které tato technologie přináší. My víme, že soubor, který lze považovat za elektronický důkazní materiál, je takovým novým jevem. Na to také upozornil eh, Evropský soudní dvůr svým nejnovějším judikátem o uchovávání dat. A tato problematika je tedy zvláště relevantní z pohledu současného boje s organizovaným zločinem a také s terorismem. Takže samozřejmě mohl bych toho říct mnohem a mnohem víc, ale neudělám to a předám slovo paní zpravodajce protože tu dnes máme hosty, kteří nám budou schopni říct víc o tomto velice zajímavém a důležitém materiálu. Takže já vítám všechny hosty a dnešní zasedání je rozděleno do tří panelů. Každý tedy z těch hlavních panelistů má 10 minut na svůj projev a pak tedy proběhne debata. Za prvé tedy s potěšením dávám slovo zpravodajce k tomuto materiálu. Je to paní Sip, která je velice zkušená, pokud o tuto tématiku. Máte tedy slovo? Žádám vás, abyste zahájila toto slyšení. Děkuji, Klode, pane předsedo, kolegové a samozřejmě vážení hosté. Je opravdovým potěšením zapojit se do dnešního slyšení, které je součástí probíhajících legislativních úprav, které se týkají důkazního balíčku. Většina mých stínových kolegů je tady, ale také tedy pro informaci ostatních europoslanců musím říci, že toto slyšení by nám mělo umožnit získat velice zajímavé informace z pohledu celé řady důležitých otázek, jež se týkají uchovávání elektronických důkazů v trestních věcech. Také bych chtěla poděkovat těm kolegům, kteří posílali náměty a e, nominovali potenciální řečníky. Tohle slyšení není zdaleka první k tomuto návrhu komise. Naopak, my už jsme uspořádali celou řadu interních zasedání za účasti komise a také odborníků na, och, na ochranu dat a také samozřejmě za účasti některých poskytovatelů služeb. Já jsem si jistá, že nejen já, ale také ostatní stínoví zpravodajové eh, mají za sebou celou řadu bilaterálních schůzek se zainteresovanými aktéry, jako jsou třeba státní zástupci či policejní složky. Elektronické důkazy v trestních věcech eh, musí být regulovány, protože je to důležitý předpoklad pro spolupráci donucovacích orgánů a mělo by to usnadnit přeshraniční spolupráce. Vzhledem k tomu, eh, jak eh, Obtížné je zajistit trvalost elektronických důkazů. Naprosto chápu, že komise se snaží přijít s nástrojem, který usnadní spolupráci, včetně té přeshraniční. Nicméně ten návrh, který máme před stolem, představuje naprostou novinku, pokud jde o přeshraniční spolupráci ve věcech trestních. Existují nástroje vzájemného uznávání, které však doposud byly omezeny na vzájemné uznávání mezi soudními orgány dvou či více členských států, například Evropský vyšetřovací příkaz. Je tady za zpravodaj, který vypracoval stanovisko k tomuto tématu. Toto nařízení navrhuje automatické uznávání příkazů z jiného členského státu. Příslušné orgány druhého členského státu o tom budou notifikovány pouze, pokud poskytovatel služeb v daném eh, státě nezareaguje na tuto výzvu. Tím vzniká celá řada komplikovaných otázek, například ochrana základních práv, zabezpečení ochrany dat a také daných postupů. Vzhledem k tomu, jak citlivé mohou být tyto postupy v trestních věcech, eh, jsou pochyby i o samotném právním základu tohoto nařízení. My si myslíme, že je třeba najít rovnováhu mezi nástroji, které používají donucovací orgány a mezi tím, že zaručíme základní lidská práva. Tento návrh předpokládá automatické uznávání příkazu k uchování elektronických důkazů, včetně příkazů, které se týkají citlivých dat, jako jsou metadata, ale také obsahu. Jen metadata, jak víte, poskytují poměrně ucelený obrázek těch nejintimnějších detailů života dané osoby, kam chodí, s kým se potkala, jaký vede život, co čte, na co se dívá na internetu a tak dále. A proto i když nám jde o urychlení spolupráce, musíme být velmi obezřetní, aby tento nový režim nepodrýval naše základní hodnoty. Já doufám, že ta dnešní debata buď se prokáže užitečnou, ať už je tedy ať už jde o praktickou potřebu nového nástroje, vyhodnocení stávajících nástrojů, poměr té přidané hodnoty versus vměšování se a také odpoví na některé obtížné právní otázky, například ustanovení trestní v smlouvě o fungování Evropské unie, které se týkají trestních věcí, veškerá legislativa, která se týká elektronických dat a také aspekty extrateritoriální aplikace této legislativy. Členské státy mají celé řad, měly celou řadu otázek, především pokud jde o zaručení po, bezpečnosti navrhovaných postupů a také praktické otázky, například pokud je o to, zdali poskytovatel služeb bude mít vůbec možnost ověřit si nějak autentičnost a, a legalitu zadržovacího příkazu. Takže já doufám, že dnes tedy získáme dost informací k tomu, abychom později mohli dospět ke kvalifikovanému politickému rozhodnutí. Děkuji a teď dávám eh, slovo panu profesoru Béze z Rýnské univerzity v Bonu, který pohovoří o vyhodnocení návrhu komise. Je to eh, tedy vlastně eh, vyhodnocení, které si objednal oddělení Evropského parlamentu, které se zabí, zabývá dodržováním ústavných, ústavních a občanských práv. Děkuji. Já se pokusím shrnout výsledky své studie v deseti minutách, což bude poměrně náročné, ale budu se snažit. Moje prezentace je rozdělena na tři části. Za prvé eh, základ návrhu komise, přidaná hodnota a také nedostatky tohoto návrhu. A za třetí návrh potenciálních alternativ a dalšího postupu, pokud jde o rozsah působnosti a obsah návrhu komise. Navzdory tomu široce pojatému termínu elektronické důkazu u trestních věcech půjde jen o data, která uchovávají poskytovatelé internetových služeb. A na základě toho by měl vzniknout nový eh, režim spolupráce přeshraniční mezi tedy vyšetřujícími a eh, donucovacími orgány jednoho členského státu, které mohou přímo oslovit poskytovatele služeb z jiného členského státu. Za tímto účelem návrh eh, předpokládá dva, užití dvou nových nástrojů. Evropský příkaz o zachování dat nebo uchování dat a evropský příkaz o vydání dat. Je-li příkaz vydán, poskytovatel má zapovinnost mu vyhovět, pokud to neudělá, členský stát, na jehož území směřuje příkaz, eh, zasáhne. Ale hlavní rozdíl v porovnání s tím současným rámcem podíváme-li se na to, jak funguje evropský vyšetřovací příkaz, spočívá v tom, že intervence druhého členského státu už vlastně nebude nutná, nebo jinými slovy bude nutná pouze, pokud poskytovatel služeb eh, odmítne spolupráci. Jaká je přidaná hodnota tohoto nového režimu? Ve srovnání se stávajícím rámcem nadnárodního zajišťování důkazů vidíme jasný přínos takovéhoto nástroje tam, kde jde o elektronické důkazy. Protože vzniká nový mechanismus přímé spolupráce mezi eh, příslušnými orgány a poskytovateli služeb, a to i přeshraničně, a tím dojde k úsporu, úspoře času a práce Nicméně nepodaří se plně překonat fragmentaci, eh, která zatím v této věci panuje v členských státech na úrovni národní legislativy. Za prvé tedy eh, ten nový, eh, pokud jde tedy o řízení v rámci jednoho členského státu, nadále platí národní legislativa. A pokud jde o přeshraniční vydání příkazu, přesto do značné míry tedy platí národní legislativa cílového státu, pokud jde o to, v jakém podobě má být tento příkaz vy, vykonán. A mm, pokud jde o privilegia a imunitu, platí legislativa e, vydávajícího státu, čili nejde o plnou harmonizaci. Jaké jsou nedostatky? Já se soustředím na dva. Za prvé, eh, teritoriální suverénost a jurisdikce. A za druhé, ochrana základních lidských práv a soudní přeskum. Návrh komise rozšiřuje jurisdikci, která umožňuje vykonat příkaz i na data, která se nacházejí mimo Evropskou unii. A to v souladu s tím nejnovějším vývojem na mezinárodní scéně i na úrovni jednotlivých států. Eh, odráží to tedy například ten eh, americký zákon o datech na cloudu. Tyto návrhy tedy nepředstavují porušení mezinárodního práva, nicméně návrh komise může mít negativní dopad na fungování rámce podle kterého probíhá mezinárodní spolupráce s třetími státy a může tedy vzniknout nebezpečí konfliktu jurisdikcí. A navíc tedy eh, požadavky poskytovatelů na, pož, na poskytovateli služeb, které eh, jsou v, které, při kterých vzniká konflikt zájmů, mohou vlastně ohrozit eh, jak ty poskytovatele, tak ty uživatele a do určité míry i ohrozit suverenitu eh, členského státu, ve kterém se nachází poskytovatel. Proto tedy ten nový režim ponechává na tom cílovém členském státě to, jak vykoná příkaz, a to za zachování eh, základních lidských práv. Tím však přesto tento návrh zachází daleko nad rámec toho, co běžně chápeme jako vzájemné uznávání a proto panují eh, pochyby o tom, zdali článek 82 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie skutečně poskytuje dostatečný právní základ pro tento návrh. Moje druhá připomínka se týká základních lidských práv a soudního přeskumu. Navrhovaný mechanismus nezajišťuje adekvátní ochranu základních práv. Naopak tedy zbavuje eh, osobu ochrany, kterou mu nabízí úmluva o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních. Návrh komise eliminuje celou řadu překážek pro potenciální spolupráci, překážek, které tedy například chrání základní lidská práva, jako je požadavek, že není možné stíhat za jednu trestnou činnost dvakrát. Dále také jde jak o transakční data a obsahová data. A tady tedy ten požadavek na jejich dostatečnou ochranu není dostatečně dodržen, protože eh, tento nový režim znamená, že se vlastně obejdou pravidla na ochranu dat daného členského státu při vykonávání příkazu. Tam, kde se návrh drží dodržování základních lidských práv, například tam, kde jde o, pro, o imunitu a privilegia, ochranná funkce není uplatněna tím členským státem, na jehož teritoriu je příkaz vykonáván, ale poskytovatelem služeb a nebo vydávajícím členským státem. Ani jeden z nich však přece nemůže zaručit účinnou a skutečnou ochranu lidských práv. Realokace této ochranné funkce, ten přesun kompetencí z vykonávajícího členského státu na tedy vydávající členský stát má dopad na právo na soudní přeskum a soudní opravné prostředky. Protože tato možnost je koncentrována ve vydávajícím členském státu. Tento, tento návrh také tedy neum, nedává právo zabránit zveřejnění dat u soudu vykonávajícího státu. Naopak tedy poskytovatele služeb mají určité eh, opravné prostředky v, ve státě, kde je vykonáván příkaz. Není však možné napadnout legalitu příkazu u soudu vydávajícího členského státu, i když ty podmínky pro vydání takového příkazu jsou upraveny legislativou vydávajícího členského státu. A teď tedy ještě přejdu k tomu poslednímu bodu, další nedostatky, tedy jak řešit tyto nedostatky návrhu komise. Za prvé, bylo by dobré znovu zvážit, do jaké míry ten, aby bylo možné nadále používat evropský vyšetřovací příkaz a síť, která již existuje. Eh, hodnota tohoto nového návrhu údajně spočívá tedy v tom, že se odstraní určité překážky pro spolupráci na úkor dodržování základních práv celé celistvosti, ale to může být příliš vysoká cena. Za druhé, tento návrh by měl být koordinován s multilaterálními dohodami, například pokud jde o vyjednávání o druhém protokolu ke eh, kybertrestné činnosti nebo příkazy, které jsou adresovány poskytovatelům služeb, jež mají eh, centrálu v jiném členském státě. V každém případě to provádění by mělo být striktně omezeno, abychom se vyhnuli konfliktu jurisdikcí a konfliktních požadavků na poskytovatele služeb. A konečně provádějící vydávající členský stát by měl být zapojen do provádění. Pokud jde o přeshraniční vyšetřování, které má naléhavý rozměr, je třeba nastavit postup tak, aby kompetentní orgán mohl rozhodnout o tom, jak bude vykonán příkaz na jeho vlastním teritoriu. Pokud jde o vysokou míru ochrany, která je v rámci dohody o vzájemné spolupráci v prostoru společné bezpečnosti a tak dále, nabízí kvalitní ochranu, především protože jsou tam určité limity pokud jde o objemy obsahových a transakčních dat, která je možné předávat. A toto je třeba zachovat. A konečně je třeba do věci eh, stejně zapojit vydávající i provádějící stát a poskytovatel služeb musí mít možnost eh, soudních opravných prostředků, jinými slovy, odvolat se proti vydání tohoto příkazu u soudu vydávajícího členského státu. Děkuji, takže Eh, nás zajímá eh, i zkušenost lidí z praxe. Ano, takže já, protože pan profesor, eh, nemám moc času, takže pokud budou otázky k té studii, takže teď Sofie a poté Birgit Spravodajka, takže nejprve Sofie Intvelte. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci studie. Já se obávám, že asi neodejdete s jistotou, že jsme klidní, že všechno je v pořádku, ale my jsme již na toto téma vedli několik debat, takže jenom potvrzujete naše obavy. Moje otázky. Já nejsem kategoricky proti té myšlence. Pokud skutečně nakonec vytvoříme jednu oblast, jednu prostor bezpečnosti, svobody a práva, tak by to mělo fungovat. Ale i ta ochrana by pak měla být na evropské úrovni. A nyní třeba pokud jde ochranu dat, to není jediná relevantní ochrana, ale ochrana údajů v řadě členských států, to je upraveno rozhodnutím Rady z roku 2008, protože zatím ta policejní směrnice nebyla implementována. Takže moje otázky. Za prvé, i když policejní směrnice by byla plně implementována ve všech státech. Myslíte si, že je to adekvátní, anebo máte pocit, že například komise by měla eh, ještě k tomuto návrhu přijmout návrh na řízení o ochraně údajů v této oblasti? A moje třetí otázka. Jaká další opatření je třeba přijmout, eh, abychom napravili nedostatky a ty obavy, které jste zmínil. A moje poslední otázka. Myslím si, že tady zakopaný pes je v tom, že nejde pouze o elektronických důkazech v EU, ale jde i o dohodu se Spojenými státy. A pro mě to je zcela nepřijatelné třetí zemi dát přímý přístup k datům eh, uloženým v EU. V podstatě to můžeme smést ze stolu GDPR. A i když vím, že byste se na to nezaměřovali konkrétně v studii, tak byste se také mohli zmínit i o tomto. Ano, a upřímně. To byla otázka, která vzešla i v diskuzích USA, takže je to legitimní i se k tomu vyjádřit určitě. Takže rychlé otázky, ještě další. Takže Birgit nejprve. Děkuji. Po kolegyni se eh, mohu vyjádřit velmi stručně. Pane Beze, vy jste řekl, že by se dalo zvážit, eh, jestli eh, by nemohla být alternativou evropské nařízení o vyšetřování. A mě by skutečně zajímalo, eh, proč eh, se třeba úřadům dává velice dlouhá lhůta na odpověď, zatímco třeba poskytovatelé eh, služeb musí odpovědět ve velice krátké lhůtě. Čili dovedl byste si představit, že také ty lhůty v rámci toho vyšetřovacího nařízení, že by se zkrátili, a to i výrazně? Děkuji a Katarína Kineči, Děkuji, já chci také poděkovat panu profesorovi Bezemu za tuto analýzu, se kterou víceméně souhlasím, protože i to v nás způsobuje podobné otazníky. Myslím si, že skutečně myšlenka elektronických důkazů. Určitě to je něco, na čem je třeba pracovat i v souvislosti s vyšetřováními, které, která jsou přeshraniční. Já bych eh, nechtěla tedy popisovat eh, to, co jste řekl i vy, ale jenom bych se chtěla zmínit přeskumny, přeskumu podle článku 15 nařízení. Ano, takže tam se stanoví kontrola ze strany soudu, soudní přeskum ve státu výkonu, když je eh, když eh, eh, když je zde rozpor se předpisy ve třetí zemi, kde se zakazuje zveřejnění těch dat. Ano, jde o samozřejmě princip, se kterým lze souhlasit, ale určitě by to mohlo vést k velkým mm, praktickým problémům u soudů, například, eh, protože zde nemáme normy, na které se odvolávat, například eh, existence toho černého seznamu v EU. A já se ptám, zda si myslíte, že takovéto hodnocení by bylo v souladu s, eh, s principem, principy Mezinárodního soudu. Děkuji. Ještě někdo? než dáme slovo panu Bezemu, který musí odejít. Takže prosím, máte slovo. Já začnu tou poslední otázkou. Zmínil jsem eh, opravné právní prostředky pro toho poskytovatele služeb. Vy jste zmínila jedno z těch ustanovení, kdy opravné prostředky pro poskytovatele služby jsou eh, garantovány ve státu eh, vydání. To je otázka tedy kolize ale to je omezeno pouze na tuto situaci. Žádný generální opravný prostředek nemá. Takže pokud jde o e, ta, ty povinnosti, tam je to dost detailní. Stručně, nemyslím si, že tady mm, bychom to měli nějak kritizovat, protože komise se snažila o rovnováhu, vzala do úvahy e, zájmy orgánů činných v trestním řízení a zájmy uživatele na straně druhé. Takže já si myslím, že tady asi bych neviděl problém. Na tu hlavní kritiku. Moje kritika se týká toho, že to je jediný případ, kdy opravné prostředky jsou e, poskytnuty tedy pro ten stát vydání. A teď otázka časových lhůt. Upřímně, mm, máme, pokud ten režim podle Evropského vyšetřovacího příkazu, příkazu ve většině případů, takže nejenom je to věc eh, vykonávajícího státu, který má předávat informace, ale předtím musí ty informace schromáždit. Takže to je, jsou v podstatě dvě etapy. A možná to je důvod také i tam proto zakotvit delší lhůty, Eh, protože než pro ty soukromé aktéry, soukromé subjekty, které ty informace již mají. Eh, a určitě lidi z praxe v hm, dalších panelech vám o tom řeknou více, jak to, jaké to má praktické implikace. A potom první tři otázky, myslím. První se týká ochrany osobních údajů a rozhodnutí z roku 2008 a novou, nová směrnice tento rámec podle mě je docela důležitý, ale když jde o přístup k transakčním datům a k obsahovým datům, tak ty standardy nestačí, protože alespoň pokud já vím, i když nová směrnice neobsahuje žádnou specifikaci, jaké mají být ty mm, limity pro mm, ta vyšetřovací opatření, pokud jde o Eh, transakční data a obsahová data. Takže pokud skutečně chceme zavést jednotný evropský standard, tak potom asi jediná cesta je přijmout směrnici, která bude harmonizovat mm, tre, procesní trestní právo od, od, podle 82 odstavec 2, takže to, mm, to není nařízení, ale to může být pouze směrnicí e, upraveno. Mm, takže takže to bude asi jediný způsob. A pokud to neuděláte, tak vždycky budete mít takový mix těch národních eh, mm, eh, limitů mm, v tom státě vydání, potom v tom státě výkonu a bude to dvojí standard. Dokud nemáme jednotný evropský standard, tak bude, bude zde platit dvojí metr, dvojí standard. A aspoň, aspoň to je, jako minimum je třeba respektovat. Teď si nepamatuju druhou otázku, co to bylo. Tady šlo o ochranu osobní úr, o ochranu osobních údajů. A druhá otázka, co je třeba udělat, abychom napravili nedostatky a potom dohoda s USA. Dobře, tak co se ještě uděláte? Jedna věc, která je důležitá, je, aby ten, ty členské státy výkonu mohly do toho vstupovat. Nejenom prostřednictvím notifikací, ale také, aby měli, kromě notifik- toho, že budou notifikovány, měli možnost třeba přijmout rozhodnutí a si ano nebo ne, souhlas nebo nesouhlas s transferem dat. A když se podíváte, o tom šlo v těch ustanoveních, když šlo o úmluvu pro implementaci eh, šengenských dohod, eh, tak tam najdete velice detailní pravidla, která právě upravují toto, tedy otázku teritoriální suverenity státu, když zahraniční orgány, cizí orgány třeba vykonávají nějaké vyšetřovat nějaký mm, třeba provizorní zatýkací rozkaz nebo nějaký vyšetřovací úkon a ten stát výkonu přece by měl mít možnost do toho mluvit. A když se podíváte na smlouvu, tak také to naleznete v, so, v článku 89 smlouvy, kde tam se hovoří o úplně o jiném legislativním procesu, než je podle článku 82. A co jiného? Já jsem zmínil soudní přeskum. No, to trochu respektuje rozdělení kompetencí mezi státem vydání a státem výkonu. A to jsou tedy ta hlavní témata. A samozřejmě hlavní problém je, že ti velcí hráči, ti mají sídlo nebo jsou ze Spojených států. A no, tady proto je nutné se dohodnout s Američany, protože jinak budou, bude se problém. Budou to tedy eh, povinnosti těch providerů budou v kolizi třeba. A já na to nemám řešení. Máme nástroje, které jsou k dispozici jako smluvy o vzájemné právní pomoci. Já se omlouvám. Ano. Ano. Já nemám ale na to řešení, musím se přiznat, nemám. Ta studie ta se týkala hlavně toho režimu. Ale samozřejmě některé aspekty tam jsou, ale tím jsem se ve studii nezabýval tolik. Děkuji. Děkuji, pane profesore. A určitě ještě budeme mít nějaké follow-up po té studii a všichni si to přečtou. Děkuji. A nyní přejdeme k panelu 1 nebo blok 1, což jsou zkušenosti lidí z praxe se stávajícími nástroji, jaké mají zkušenosti. A takže teď kolegové, takže prosím mm, řečníky tohoto panelu, aby přišli sem a aby se představili. Very much. Okay, so we're going to open the first part of the hearing. Eh, takže zahájíme první část slyšení tím, že dáme slovo Markusi Hartmanovi, který je veřejným žalobcem a vedoucí eh, ústředního útvaru pro boj proti kybernetickému zločinu v Kolíně v severním Porni ve Stválsku. Dále zde budou hm, pan Petr Schneiderhan, který zastupuje německý svaz soudců, a pan Jan Kerkhoffs, eh, zástupce z belgického mm, úřadu federálního žálobce úsek proti terorismu. Tak máme připravenou prezentaci. Nothing like a slideshow to wake everyone up. It's a sleepy moment. It's now uh, three, nearly 3.30, so good. Okay, so um, we have Marcus Hartman. Takže Markus Hartman, veřejný žalobce a vedoucí útvaru pro kybernetický zločin. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych dnes eh, vám poskytl takový nějaký náhled na praktické potřeby, které souvisí s touto důležitou problematikou. Další snímek. Chtěl bych začít poděkováním. A to proto, že eh, vaše dnešní téma z hlediska praxe patří k tomu nejnáléhavějšímu, možná, že to dokonce ta nejnáléhavější otázka při zacházení s elektronickými daty a mezinárodní spolupráci. Proto je mi velkou ctí, že vás budu moci seznámit s několika úvahami z praxe a domnívám se také, že je velice důležité, aby toto bylo v evropském kontextu jednotně upraveno. Problém spočívá v tom, že <clears throat> oblasti eh, kybernetické kriminality eh, de facto neexistuje žádný postup, který by byl eh, výhradně národního charakteru. Já <clears throat> musím říct, že jsem se při přípravě díval na mnoho různých dokumentů a mohu vám říct, že skutečně v každém případu, který jsme tady měli, měl svůj mezinárodní rozměr, ať už získávání dat, spolupráce a podobně. A e, já bych e, vám tady úvodem řekl několik slov na úvod k té e, centrální úřadu kybernetický zločin v Severní Poryni ve Sfálsku. Mm, když bych to měl říct stručně, máme 21 eh, státních zástupců a <clears throat> zodpovídáme za všechny případy, eh, kdy eh, se to týká 18 milionů našich občanů nebo těch nejvýznamnějších firm v Německu. To znamená, že v podstatě naše případy jsou výhradně mezinárodní. A já bych vám to nyní doložil na jednom příkladu. Eh, toto je zpráva z jednoho online časopisu. Píše o jednom eh, našem případu, eh, a když šlo o rozsáhlý botnetový útok, hm, to znamená, že útočník ovládne spoustu počítačů a snaží se tedy eh, vydírat nebo přetěžovat servery a podobně. V tomto případě je jasné, že to je zcela eh, mezinárodní záležitost. Eh, jeden britský občan, který má který má eh, adresu na Kypru, byl obviněn z toho, že zaútočil na eh, eh, liberijskou firmu a v důsledu, důsledku tohoto útoku se desítky tisíc Němců nemohlo dostat na internet. Takže tady je jasně vidět, že pokud nemáme funkční mezinárodní spolupráci a také právní nástroje, tak nemáme šanci tady cokoliv vyšetřit. Já musím říct, že my jsme vyšetřili tento případ eh, úspěšně s britskými kolegy, s kyperskými kolegy a s spoustou dalších. A eh, já vám nyní předvedu některé eh, faktory, které vedly k našemu úspěchu. Bylo jich mnoho, ale zdůrazním jenom některé. Nejdůležitější faktor je rychlost. A tady skutečně musím zdůraznit, že eh, trestní, trestní stíhání kybernetiky, kybernetické zločinnosti je binární záležitost. Buď to stíháme, nebo nestíháme. A, protože jakmile se někomu podaří eh, zahladit stopy, vymazat stopy, tak je všechno ztraceno. A tady hovoříme eh, o tom, že eh, my musíme zasahovat během hodin, nikoli během dnů, týdnu nebo měsíců. Třeba ten příklad s těmi botnety, tak eh, tam ty útoky se de facto vyvíjejí v rytmu dvou hodin. Takže v podstatě máme dvě hodiny na to, abychom zjistili všechna data o, řekněme, operátorovi, abychom si zajistili ty údaje, které potřebujeme. E, pokud to do těch dvou hodin nestihneme, tak nejsme schopni nic vyšetřit. A proto je mimořádně důležité, abychom e, se velice zajímali o to, jak účinné a efektivní jsou naše stíhací struktury. E, my samozřejmě, jakožto oddělení boje proti kyberzločinu, znamená, že pracujeme 24 hodin denně, každý den. A e, skutečně musíme e, také spolupracovat s dalšími, takže jakmile se na nás někdo obrátí, musíme okamžitě reagovat a pomáhat. A tato účinnost může být nejlépe, nej, nejlépe realizovaná tehdy, když máme potřebnou a dostatečnou právní základnu. A proto bychom se měli z praxe podívat na současnou právní situaci v Evropě. Mnohé dnes existuje v jakési konstruktivní šedé zóně spolupráce evropských vyšetřujících orgánů. A v praxi to znamená velmi kreativní nacházení řešení. Jednotná síť, která by byla jakýmsi rámcem a dala nám nějakou eh, právní jistotu, pak ehm, by eh, výslovně a výrazně zvýšila naši účinnost. Pokud se podíváme na instrumenty, které máme, tak samozřejmě jsou zde Joint Investigation Team, společné vyšetřovací týmy, nebo máme klastry eh, eh, různých státních zastupitelství eh, v Evropě. Také máme dohody o poskytování právní pomoci. Tato klasické instrumenty samozřejmě přinášejí obrovské režijní náklady, což jde proti tomu cíli účinnosti a rychlosti, ale na druhé straně je to nutné. V mnohých oblastech a v podstatě v každém odvětví zločinu eh, musíme a potřebujeme mít přístup k elektronickým datům v mezinárodním kontextu. A toto musí umožnit také naše instrumenty. Takže ještě další pohled z právního hlediska na současnou situaci. Samozřejmě existuje kvalitní spolupráce eh, s různými poskytovateli telekomunikačních služeb a myslím, že eh, my se můžeme docela dobře spolehnout na tuto spolupráci. Ale každopádně, eh, když se musíte eh, spolupracovat s americkými poskytovateli, tak eh, tam už jde spolupráci na základě dobrovolnosti. A ta dobrovolnost i při té nejlepší spolupráci eh, vede prostě k tomu, že komerční podniky nemusí být schopni proskoumat zdroje do té hloubky, kde byste to potřebovali, případně reagovat dostatečně rychle. V této souvislosti si myslím, že ta dobrovolnost v podstatě není řešením, že potřebujeme společný právní základ. Proto si myslím, že ty současné návrhy eh, k sjednocení práva mohou přispět výrazně eh, k účinnosti eh, stíhání zločinů kybernetickém prostoru. Já jsem samozřejmě s velkým zájmem eh, sledoval eh, také různá hlediska v této diskusi pro a proti. A samozřejmě, že tady můžeme dlouho debatovat o různých eh, možnostech nastavení, otázkách právní ochrany a tak dále. Já si myslím ovšem, že je třeba, aby ty praktické návrhy eh, také měly zastání. A já jsem ochoten eh, tady k tomu ještě hledat co říct, pokud budou otázky. Ještě bych chtěl, prosím, další snímek. Eh, ještě bych chtěl krátce vysvětlit, proč Eh, není možné se prostě eh, omezovat pouze na eh, vlastní prostor. My máme vždycky v kybernetickém prostoru vyšetřování, v, jak jsem si, řetězci. V podstatě, <clears throat> kdykoliv na něco narazíte, potřebujete další krok a tak dále. A vzhledem k tomu, jak rychle my potřebujeme pracovat, potřebujeme, aby to proběhlo daleko rychleji, než Eh, normálně. To je něco jako hledání jahly v kupce cena. Sena eh, pouze tehdy, když budeme mít všechny tyhle ty prvky pohromadě, teprve tehdy jsme schopni úspěšně uzavřít případ. Nicméně máme tady jeden případ, jeden aspekt, který by tady chtěl zmínit v zájmu budoucí debaty. A sice eh, ty výměna, ta výměna mezi Eh, stíhajícími orgány eh, by měla mít jako součást zajištění toho, eh, že si budou navzájem sdělovat přeshraniční relevantní údaje. Tady nejde o to, aby se de facto zrcadlily celé případy, poněvadž se zjistí, že i tam je vlastně něco podobného, tak by se tam mělo stejně vyšetřit. výměna informací a její zlepšení dalšími způsoby a dalšími aspekty, to by skutečně eh, výrazně zvýšilo účinnost našich eh, nástrojů. Celkově ovšem dospívám k závěru, že v současné době je dobrovolnost a nedostatečný právní rámec eh, zdrojem situace, kdy formální eh, věci eh, stíhání eh, jsou tedy ošetřeny daleko méně, než jak by to bylo podle návrhu komise. A proto mám velice mnoho dobrých důvodů pro to, aby změny byly provedeny a abychom skutečně to formálně měli podobné klasickému vyšetřování. Někdy v, této, eh, v tomto eh, rychle se eh, měnícím světě je vhodné využívat to, co se nazývá agile programming. Takže takto tolik můj příspěvek ke zlepšení současné situace. Děkuji vám. Děkuji velice, pane Hartmane. Děkujeme také za vaši prezentaci. I think we should have had this hearing in the morning, Birgit. What do you think? We need to keep the brain sharp for this one. <laughs> I think it's not, not one to have in the afternoon. Thank you. Musím říci, že je to náročné zasedání odpoledne. Eh, náročné je tedy uchovat pozornost. A teď tedy dávám slovo panu eh, Petru Schneiderheinovi z Německé asociace soudců, Německé soudcovské unie. Dámy a pánové, děkuji velice za to, že tady mohu pohovořit jménem Německé soudcovské unie. Z analýzy pana Hartmana, myslím, vypnuli jasné závěry a já mohu souhlasit, potřebuji, potřebujeme eh, legislativní základ abychom mohli eh, provádět vyšetřování co nejrychleji. Je však otázka, jestli návrh komise představuje nejlepší možný nástroj. Já jsem chtěl odpovědět také na vaši otázku, proč v rámci není možné použít jako nástroj evropský vyšetřovací příkaz, který eh, má ověřený eh, smluvní základ, který by bylo možné ještě rozšířit a tím bychom tedy měli základ. A proč tady nestačí také používat ty evropské dohody o vzájemné pomoci při vyšetřování? Pak je také otázka, kolik času potřebují soudy k tomu, aby dospěli k rozhodnutí tady samozřejmě nemůžeme tlačit na soudce. Ti prostě potřebují čas na to, aby se mohli kvalitně rozhodnout. Na druhé straně však platí i závazky členských států být tedy připravena být ku pomoci. A já si myslím, že tedy můžeme najít řešení, které zamezí ztrátám času, ale zároveň eh, nebude znamenat tlak a je důležité tedy, aby lhuty v tomto novém návrhu byly nastaveny správně, pokud jde o dodání vyžádaných dat. A ta největší výzva e, se vlastně týká budoucnosti. A příkaz bude vydán tedy k zajištění nějakých dat do budoucna a tady je třeba říci, a to už to bylo řečeno, že proto chybí evropský právní rámec. Máme jasnou úpravu eh, zodpovědnosti a jurisdikce v trestním stíhání. Eh, to znamená, zatím platí tedy vlastně národní právo, které rozhoduje o tom, co je přípustné. A eh, tam také platí ten princip přiměřenosti a a nutnosti. Nařízení z tohoto pohledu však nenabí, eh, nenabízí takovou tu žádnou výhodu, tedy v porovnání s tím, jak je to upraveno na národní úrovni. A já si myslím, že soudci a národní justice by měla mít možnost nadále pracovat podle národní legislativy i podle tohoto návrhu a to, myslím, představuje asi největší slabinu tohoto návrhu. Protože je možné, že tedy v důsledku platnosti tohoto návrhu začnou přicházet příkazy celé řady různých eh, jurisdikcí, z různých oblastí a to může způsobit e, problémy. Pokud je o poskytovatele, který je adresátem takovéhoto příkazu, ten se musí ověřit, e, zda nedochází o k porušení některých základních lidských práv nebo ve smyslu zneužití dat, ale takovouhle možnost přes komu má jen v případě, eh, že tedy si může ověřit, a to i soudně, že příkaz, který vydal vydávající stát, je skutečně opodstatněný. A tu možnost nemá. Já nevím, jestli to rozdělení práv, eh, které tedy má k dispozici poskytovatel, eh, je užitečné, jestli by vůbec chtěl. Nicméně ten problém nespočívá v tom, že je potřeba chránit práva obviněných, ale také, eh, a to je asi nejzásadnější kritika, že prosazování nebo implementace těchto příkazů eh, může stroskotat, protože poskytovatel řekne, já mám výhrady, může jít o zneužití dat, může jít o porušení základních práv a já jako státní zástupce bych argumentoval, že je třeba mít právní nástroj, který tu implementaci tedy nestíží. Já si prostě nemohu dovolit vstoupit v dialog s poskytovatelem o tom, jestli se mu chce splnit příkaz nebo ne on prostě ten příkaz musí vykonat a jestli naráží na nějaké technické hranice, pak je to otázka proveditelnosti. Ale z právního hlediska by neměly panovat žádné pochyby. To je tedy ta zásadní slabina tohoto návrhu nařízení. Nejenom tedy, že poskytovatel je zodpovědný za dodržování základních práv, ale v podstatě i za eh, tedy implementaci A já, když se obrátím na relativní judikáty Evropského soudního dvora, a my tedy pokud poskytovatel odmítne vykonat příkaz, můžeme tedy počkat, jaké bude soudní rozhodnutí, v tom smyslu, jestli opravdu došlo k porušení základních práv ze strany toho vydávajícího členského státu, ale teď je otázka, podle jaké legislativy to budeme ověřovat, jestli podle legislativy ve státě obviněného, poskytovatele či vydávajícího. A k tomu nařízení nic neříká. A také je třeba zdůraznit, že tedy toto nařízení Rechte des Betroffenen, des Beschuldigten in besonderem. No to nemůže obsahovat tedy žádné, eh, žádná skrytá opatření. Ve chvíli, kdy dotčeného obviněného informujete o tom, že byl vydán příkaz, tak tím to prostě končí. Nic dalšího už není možné použít. A německé právo u těchto eh, tedy použití těchto skrytých prostředků upravuje eh, podmíněností, je možné je tedy použít jen ve velice úzce vymezeném počtu případů. A otázka je, zdali tedy takto koncipované opatření vůbec může mít úspěch jestliže tedy ty elektronické důkazy v trestních věcech jsou v rámci vyšetřování předány a obžalovaný ví, že jeho údaje budou eh, dál předávána eh, a nějak tady vlastně se mu podaří uniknout. Teď je otázka, jak jinak si můžeme opatřit tato data, jak je případně v případě, že byla vymazána a podobně. Další kritika se týká článku 15 extrateritoriální platnost. Tady dáváme členským státům a jejich orgánům úkol, ke kterému prostě nejsou vybaveny. Tady je to spíše otázka uzavírání bilaterálních dohod a nebo používání klasických nástrojů právní pomoci, které zajistí, že poskytovatel bude mít možnost eh, naplnit příkaz, ale nemůžeme eh, tedy eh, nechat soud o tom, aby rozhodoval, že neplnění tohoto příkazu znamená ze strany poskytovatele vyhýbání se povinnosti, pokud jde o poskytovatele z třetí země. Na druhé straně tento návrh může mít i pozitivní dopad v tom smyslu, že tedy poskytovatel musí předat data vyšetřovacím orgánům. To tedy musí. My zatím jsme tak úspěšní nebyli, ale otázka je, jestli to není prostě jen eh, na papíře, jestli to tento nástroj skutečně dokáže a jestli tedy tento nástroj bude používán paralelně s evropským vyšetřovacím příkazem, aby se vlastně eh, řešily slabiny tohoto nařízení, které také spočívají v tom, že tedy poskytovatel vlastně tady hraje ústřední úlohu a tak by to podle mého názoru nemělo být. Děkuji. Many thanks, Mr. Schneider. Děkuji panu Schneiderhánovi. A Dovedu si představit, že všichni už mají spoustu otázek na první dva řečníky, takže se k tomu vrátíme později. Dalším, dalším, eh, náš další host je velmi nervózní, nemůže se tedy dočkat, aby nám sdělil svoje stanovisko k tomuto nástroji. Dávám tedy hned slovo Janu Kerkhoffovi, což je federální soudce u, což je tedy federální státní zástupce za Belgii. Děkuji. Já mám připravenou prezentaci. We have a presentation for Mr. Kirkhope. Is it ready? Okay. okay. <clears throat> Thank you very much. Děkuji. Jak asi jste si všimli, paní i předsedkyně, tak já jsem chtěl se již vložit do diskuze, protože Samozřejmě to je věc, která mi také leží na srdci. Já jsem eh, federálním prokurátorem zde v Belgii a já mm, mám na starosti boj proti terorismu a počítačovou kriminalitu. Tady spíše jde o tedy mm, takovou závažnou kriminalitu ve větším rozsahu a já 17. Eh, eh, dubna 2018, to, to jsem byl rád právě, že byl navržen nový nástroj, nový balíček nástrojů, a což eh, mi dalo tedy ten pocit yes we can, to znamená, je to malý krok pro eh, člověka, ale velký skok pro lidstvo, podle mě. Možná Evropská unie by mohla být prvním, kdo pověsí vlajku v cloudu. Ne na měsíci, ale v cloudu. A my jsme byli rádi, my jsme byli rádi, protože tyto návrhy eh, splňují poptávku, naši poptávku. My jsme chtěli mít konkrétní nástroj, který bude uh, Eh, řešit tu těkavost eh, digitálních důkazů, které se pohybují velice rychle a je třeba mít možnost je uchovat. A také i spolu s každým zde v místnosti mm, mám mm, také velkou starost o eh, právo na, právo na soukromí, mm, pro ochranu soukromí a mm, takže já někdy mám pocit jako chirurg, který někdy, aby vylečil, tak musí řezat. Takže já potřebuju skalpel, protože jinak ta rána nebude vypadat hezky. Další slide. A za prvé chci, bych rád mm, tady se podívala na realitu, jak to vypadá. Někdy mám dojem, že Tady panuje taková atmosféra a to především, že lidé musí být chráněni od, eh, před lidmi, jako jsem já, což si nemyslím, že je to úplná nutnost, protože teď máme spoustu providerů na internetu, kteří mají v držení kvanta dat a vůbec tedy na to by nám ani nestačil papír, abychom to popsali. A všechna ta varování, jsou to soukromá data, kterým lidé předávají své údaje. A tady si musíme uvědomit, jak s tím naložíme. Já teď v této fázi třeba si nedovedu představit, že američané u nás budou vyšetřovat. A jeden z výdobytků, velkých výdobytků toho návrhu je, že možná budeme moci vnutit evropské normy některým z těchto velkých hráčů a budou muset respektovat evropskou, evropské normy ochrany osobních údajů a tak, jak my je prosazujeme v našem justičním systému, soukromí a ne vždycky každému leží na srdci. Mně ano, vám také, ale soukromí je také produkt. A když jste rádi, že nemusíte platit za používání Google, jenom protože vy jste produkt. A na to je třeba nezapomínat a musí to být všechno dobře vyvážené. Ale prosím, neberte to jako příležitost, že na, eh, eh, tedy na eh, tomto virtuálním místě činu, jak bych to nazval, že mm, bychom neměli mít nástroje, abychom mohli bojovat proti těm zločincům na internetu. My bychom měli mít možnost požadovat tyto firmy o vydání dat, protože to, ať se nám to líbí nebo ne, tak to je digitální místo činu. A takže my jsme do toho eh, vnuceni do této situace. pane elektronický důkaz a paní eh, orgán činný v trestním řízení, který někdy je tak trochu mimo. Já nechci vypadat jako frustrovaný, ale musíme se s tím nějak porvat. Na jedné straně máme zde rychlost komunikace přes internet, máme zde tu rychlost, volatilitu těch dat a komunikací a na druhé straně schopnost příslušných orgánů vůbec dostat ty údaje, které potřebují. Další slide. Nutnost toho evropského příkazu na vydání důkazů to je eh, tedy obrázek mých spisů v kanceláři. A prosím, kdybyste měli zájem, tak přičte se podíváte a vemte si jeden spis a zkuste eh, nalézt spis, kde jsme, kde jsme nepotřebovali přístup k údajům, k datům. Další slide. O to jde v tom návrhu, to znamená přímá spolupráce mezi mm, ministerstvem eh, spravedlnosti a poskytovateli služeb na internetu, právní zástupce v EU a eh, mm, tedy v sídlech eh, mm, těch amerických firm, takže tam my dostaneme odpověď za 10 dní, a když je to naléhavé, tak do 6 hodin. Takže vidíte, jak to funguje. My jsme docela optimisté. Myslíme si, že je zde možnost eh, požadovat eh, data tedy přímo. Přímo. A to je právě v tom je ta přidaná hodnota tohoto nástroje přímo dostávat data od providerů. Je to nějaká nová myšlenka? Předtím, na začátku schůze, jsme slyšeli, že to je úplně nová myšlenka, ale ona není tak úplně nová. Je nová pro přístup k datům, je nová pro eh, data o transakcích a data o obsahu, ale pro e, ty základní informace o předplatném, tak od roku 2001 již máme Budapešskou úmluvu článek 18.1b, kde ty v podstatě platí stejné principy. Už 17 let je máme. A funguje to. 17 let to funguje. A teď, myslím, vlastně máme asi 60 zemí, které ratifikovali tuto Budapešskou umluvu, všechny evropské ratifikovali a takže již teď máme úmluvu a možnost vyplývající z této úmluvy přímo získávat data o těch uživatelích, kteří si předplatili službu, tedy i ze třetích zemí. A ten návrh, který teď máme na stole, tak ten jde dále, ale v podstatě roz, pracuje s principem, který již byl vytvořen před 17 lety. Nesmíme zapomínat na to, že pokud my teď třeba vyhodnocujeme, co bychom měli udělat s tím principem přímého přístupu k poskytovatelům internetu, internetových služeb v jiných zemích, v cizích zemích, ve třetích zemích, tak je třeba si uvědomit, že ten princip již byl posvěcen tou budapešskou umluvou o kybernetické trestné činnosti. A teď vztah tedy Evropský vyšetřovací příkaz eh, a evropský příkaz o předložení dat. Když vy jste chirurg, tak při operaci si položte otázku, radši byste, abychom použili nůžky, skalpel nebo laser? To je hlavní otázka. Můžeme to udělat nůžkami, a to asi by nebylo vhodné, a asi by to vůbec nevypadalo hezky a nebylo by to efektivní. Takže potřebujeme, a zcela souhlasím zde, s kolegou Hartmanem, který se zaměřil na nutnost tohoto konkrétního nástroje a já to vysvětlím jasně na základě některých jasných příkladů. Další slide. Toto je takový příklad konkrétní kauzy, teroristické kauzy, kde jsme se pokoušeli zabránit útoku na belgickém území. A my jsme tam tedy podali do žádání do Spojených států amerických, takže jsme jeli eh, v říjnu 2016, 5. až 7. jsme jeli do Spojených států a tam jsme zjistili při eh, tedy výkonu eh, toho, dožádání, že jeden z vysokých úřed, představitelů islámského státu používal eh, velice specifický hotmailový účet, přes který rozesílal příkazy, instrukce a to, eh, jak si nás vzbudilo podezření, takže my jsme rychle hm, zmrazili ten účet, zablokovali, my jsme požádali, aby Microsoft eh, zablokoval všechno, co existovalo na eh, eh, tom hotmailovém účtu, aby to zmrazili ty informace, ta data. A tady samozřejmě všichni, v zájmu všech bylo zabránit potenciálnímu útoku a my jsme tedy na konci října 2016 jsme podali řádné dožádání podle smlouvy o vzájemné právní pomoci, čekali jsme a my jsme eh, požádali ministerstvo americké Eh, aby nám podali informace, jestli když bude něco nového a eh, ministerstvo spravedlnosti v USA sice je vstřícné, ale jsou tam také takové eh, problémy za, s tou právní pomocí, protože samozřejmě hm, na území USA hm, jsou etablovány ty hlavní firmy, takže musí vždycky ty, ten ministerstvo se obrátit na soud, aby vydal příkaz ten, a soudce, americký soudce vydal příkaz, eh, aby tedy ta data byla předána. My jsme obdrželi výsledek 7. listopadu 2017. 12 měsíců a 26 dní poté. To není výjimka. To není výjimka. A výsledek byl, že 7.11.2017 nám bylo řečeno, že ten hotmailový účet již dávno byl vymazán a 26. května 2016, ještě před eh, tedy tím, eh, tím prvním úkonem, takže potom <laughs> jde o to vůbec, jaká data můžete dostat, když se tak dlouho čeká. A otázka je, jak to vyřešíte s evropským vyšetřovacím příkazem nebo eh, s, pokud bude eh, vykonáno to dožádání podle eh, smlouvy o vzájemné právní pomoci včas. No, to je otázka. Takže paní Intveld se na, té, na to také již ptala dříve, když se ptala pana profesora Bezeho a tady otázka byla o dohodě s USA a vlastně pan profesor Beze řekl, že nemá řešení, jak to vyřešit, tedy neví. A pos, při, tady na, na to reakce byla, my máme řešení a to je smlouva, e, dohoda o vzájemné právní pomoci, MLA tedy, a kdy tedy vy podáte dožádání a čekáte a to je ale řízení. To je, a když si uvědomíte 12 měsíců a 26 dní, je to přijatelné? No, to asi nebude fungovat. Máme řešení. A to řešení je k diskuzi teď. To jsou návrhy ve formě evropského příkazu eh, eh, pro předložení důkazů, to může fungovat různými cestami. A další slide, prosím. Teď už budu končit. Při té další kauza dětské pornografie šlo o žádost o zachování důkazů ze Španělska do Belgie ze 17.2.2018 a tedy šlo o data, přístupová data za poslední 9 měsíců. Ten vyšetřovací příkaz byl vydán v březnu, byl předložen belgickému soudci a eh, šlo, mělo to jít retroaktivně 9 měsíců zpětně. A vzhledem k omezení uchovávání dat v Belgii, tak 15. dubna ten eh, soudce mohl jít zpět pouze od toho dubna 9 měsíců. A takže bylo to vykonáno ke konci května, takže problém máte, že mezi tím ten účet mohl být dávno smazán a v každém případě, když budete vykonávat tento příkaz, eh, tak v podstatě Eh, takže to pokryjete eh, únor až květen 2018. To znamená jednak, že byste museli podávat tu žádost každý den, abyste pokryli tedy celé to období. Je to řešení? To není řešení, které by bylo přijatelné. Další slide, prosím. A teď už to schrnu. To je problém s notifikacemi. Ehm, mnoho lidí je pro notifikace, ale já vám dám konkrétní příklad toho, co se stane. Rumunsko třeba požádá Microsoft, aby vydal informace, Microsoft se sídlem v Bruselu třeba. A Rumunsko tvrdí, že neví, kde ten podezřelý je takže bude muset notifikovat ten stát výkonu o tomto a notifikace Belgii. Co se stane, když celá Evropa začne notifikovat eh, ty žádosti o vydání obsahu, mm, na, které podala Microsoftu, a když bude notifikovat eh, Belgii. No to je ten podezřelý, který se nám vysmívá z Francie zatím. A toto se stane, to znamená ty notifikace. No ty notifikace, ty dorazí do Belgie a e, potom zní otázka, co s těmi notifikacemi bychom měli udělat? Nebo s nimi uděláme, protože my nemáme žádnou představu, kdo o koho jde. My nevíme, kde to podezřelého hledat. A naši kolegové v Rumunsku ti vydali zatykač, příkaz, který je zcela legitimní, ale my musíme prověřit proč a potom vy můžete se zeptat proč. Ještě 15 vteřin. Proč, nebo většin, do, většinu času potřebujeme ta data, abychom vůbec zjistili, kde ta osoba je. A když vy přijmete pravidla, když my tedy podle toho, eh, eh, tedy, abychom mohli tedy zjistit, kde ta osoba je, tak potom se budou podávat žádosti o tom, zjistit, kde ta osoba je. A co my s tím uděláme potom, když máme tedy tolik těch spisů, zbytečných notifikací, nevím, k čemu to je. To je toho papíru a proč? Protože jsme se rozhodli, že si nebudeme dověřovat, že nebudeme dověřovat, dověřovat kolegům v Rumunsku. O to jde. A poslední slide. Takže to je všechno. Děkuji a já se omlouvám, že eh, budu muset být přísnější, ale opravdu se nám nedostává času. Takže děkuji za prezentaci. Eh, ukazuje, že se skutečně velmi angažujete. <clears throat> No a všímám si, že každý se z vás se soustředuje na to, co pomůže jemu osobně. Já vím, že eh, kolegové by si skutečně přáli už už zahájit debatu a máme se ještě čtvrtou prezentaci. Ian Mitchell, eh, předseda eh, CCBE Servians Working Group <clears throat> Council of Bars and Law Societies of Europe. Dámy a pánové, mimořádná doba eh, si vyžaduje mimořádná opatření. <coughs> Historie to říká římský eh, senát eh, ve, vý, eh, ve výjimečné době opustil právní stát a stal se diktatorou. A já tady nechci něčím strašit, ale v době Římanů diktátor to byl prostě člověk, kterému se věřilo, že vyřeší potíže země. Jestliže pánové Hartmann a Kerhoffs eh, řekli, že žijeme v obtížné době, <clears throat> tak prosím, ale přesto si nemyslím, že eh, bychom se měli držet přiměřenějších a eh, zákonných pravidel. CCBE je zastáncem tohoto postupu Můžete se podívat na naše eh, dokumenty, eh, tam to najdete. Eh, nebudu zacházet do detailu, ale chtěl bych zdůraznit principiální problémy, které vnímám a se mnou i CCBI e, jako hm, nesprávné, jako ne, ten správ, ne to správné řešení k našemu problému. Za prvé tady máme články 82.1 e, smlouvy o fungování Evropské unie, tak my jsme na pochybách, jestli právě tento článek je vhodným základní, e, právním základem, poněvadž tady nejde o konvenční spolupráci mezi právními systémy. E, ty návrhy mají určité strukturální problémy v zásadě by se dalo říct, že ten vydávající stát, a to může být na úrovni eh, soudu anebo na úrovni policie. A eh, ten, tento orgán se obrácí ne na Eh, státní instituci jiného státu, tedy toho exekutivního státu, ale na někoho, nějakou osobu, třeba poskytovatele služby. To opravdu nejde. Já vím, že my tady máme Budapestskou konvenci, ale to se týká pouze eh, údajů o předplatitelích, ale ne, netýká se to obsahu a dalších druhů dat hlavní problém eh, této architektury, jak jsem ji doznačil, je to, že zde neexistuje eh, soudní kontrola eh, v exekutivním státě, vykonávajícím státě. A to znamená, že tady máme jednak data o, o předplatiteli, ale také o přístupový, e, přístupová data. My tady máme jeden slovinský případ, kdy s tím byl problém a skutečně e, soudní dozor je tady naprosto nezbytný. Kdybychom tedy porovnali návrh komise a e, úpravu předsednictví, tak bychom řekli, že ten návrh komise je dost špatný a e, změny zavedené předsednictvím jsou ještě horší. My jsme se zaměřili na myšlenku, že tedy ten adresát, ten poskytovatel služby, by měl mít právo znést námitku. Ale problém je e, de facto tím, co eh, tady eh, říká můj předřečník. Eh, de facto Microsoft je mezi těmi poskytovateli spíše menší firmou, ale <clears throat> tito poskytovatelé de facto nevědí, jestli předat takovéto požadované údaje Eh, může být porušením eh, článku 8 nebo článku 6. Eh, to jsou tedy základní práva nebo právo na spravedlivé soudní řízení. A samozřejmě pak existuje také existuje podle článku 6 absolutní ochrana, takže de facto tito poskytovatelé de facto nemají možnost eh, vám poskytovat ta data. Ten původní dokument sice obsahuje právo eh, námitky v případě, že by došlo k jasnému porušení eh, charty základních práv nebo jim zneužití, tak skutečně je tady problém s tím, že by vlastně každý, eh, každá takováto žádost měla jít k orgánu, který je pověřený kontrolou nad ochranou dát. Další problém je v tom, že poskytovatel může, může eh, o tomto zájmu o data eh, informovat příslušného zákazníka leda, že by mu to bylo zakázáno. Ale de facto, když se na to podíváme z eh, hlediska eh, toho, mm, té možnosti námitky, tak eh, ta se tím vymazává, poněvadž tady se hovoří, tady je formace shall be imposed. A další problém je, že poskytovatele v podstatě, pokud nemusí, tak vám nic neřeknou. Takže kromě toho, že tady máme pochybný právní základ, tak měl by tady být ještě aspoň požadavek, aby vydávající stát nějakým způsobem zdůvodnil ten svůj požadavek s tím, že by to tedy eh, podléhalo soudnímu přeskumu ve státě eh, realizujícím tento příkaz. Jsou tady další problémy, a sice eh, takové menší, jak by si měli, jak, v jaké podobě by se měla poskytovat ta data elektronicky nebo jinak, nevíme a také eh, co je to eh, důkazní materiál, že to zase je eh, velice široká kategorie. Další problém s tím dokumentem předsednictví, ale přes toho vítáme, je to, že ve vztahu k obsahu tak eh, tam skutečně je jakýsi seznam, který definuje, co to je eh, závažný eh, trestný čin. A tady máme určité minimální prahy a podobně. Dále <clears throat> tady neexistuje řečeno to, že není tady řečeno to, že by ten materiál, který se poskytne, takže by se nějakou dobu měl ještě uchovávat. A pak tady chybí ehm, požádavek eh, eh, dvojí trestné činnosti. A teď, eh, co si myslíme, že by bylo vhodným řešením? Eh, tady je otázka, jestli to má být směrnice nebo nařízení. Článek 82, eh, myslím, není precedentem pro to, aby to muselo být nařízení, klidně to by mohla být podle nás i směrnice. Eh, pokud bychom tedy překonali ty potíže vyplývající z toho, že právním základem by byl tento článek 82, pak tedy ta potřeba uchovávat důkazní materiál, a možná, že se tady dá najít nějaká zkratka, tak eh, určitě je tady eh, de facto námitka, principiální námitka eh, právě proti tomu evropskému příkazu zachovávat data. Ale další problematický bod je ten, že ten příkaz vydat údaje Eh, není zde zajištěno, že by musel být nějak přiměřený eh, vzhledem tedy k eh, subsidiaritě, aby byl tedy skutečně vyvážený a přiměřený. Existují způsoby, eh, jak by se fungování EMLAT dalo využívat, eh, tedy eh, vylepšit využitím elektronických prostředků. Ale jestliže máme evropský vyšetřovací rozkaz, tak tady ten by mohl být použit jako jakási šablona pro to, jak využívat, jak postupovat i zde s využitím elektronických důkazů. Evropský vyšetřovací příkaz de facto eh, má takové ty pojistky a rovnováhy, které tomuto námi projednávanému nástroji chybí. Čili to, že ve výjimečných eh, časech potřebujeme výjimečná řešení? Já myslím, že ne. Výjimečné časy potřebují přiměřené a uspořádané způsoby řešení, které respektují základní práva a také evropský právní řád. A podle názoru CCBE všechny tyto nástroje, všechny tyto cíle lze splnit tímto konkrétním nástrojem. Děkuji velice, jak už jsem řekla, také já mám hodně otázek a normálně tedy předseda dává první slovo zpravodajové, ale protože zpravodaj je předseda, tak dám nejprve slovo některým svým kolegům. That first Mrs. wants to come in. Yes, thank you, Chair. Before actually coming... Děkuji. Než položím otázku, dovolte mi zareagovat na prezentaci pana Kerkovse. Vy jste nám dal vlastně všechny argumenty pro to, abychom hlasovali proti. Znáte ty filmy, tu sérii filmů Dirty Harry? Vy jste byl trošku jako Dirty Harry. To znamená, aby vaším jediným důkazem bylo to, že umíte pálit z pistole. Vy máte opravdu jen minimální respekt vůči vládě zákona a pořádku a základním lidským právům. Vy jste zněl jako kovboj, upřímně řečeno. A já to považuji za šokující. Méně šokovaná, ale také trochu jsem byla prohlášením pana Hartmana. Ne, ne, nejprve se vrátím k vaší poznámce. Vy jste řekl, že lidé nemusí být chráněni před lidmi, jako jsem já, ale ano, evidentně ano, protože řešení tohoto problému, který jste správně eh, vymezil, řešením není eh, zbavit občany lidských práv, občanských práv, která na vás evidentně nedělají velký dojem. Vy jste například řekl, jak už pan Mitchell poukázal, Eh, že tedy ty dohody o vzájemné spolupráci v MLA jsou příliš pomalé a že jste musel čekat 26 dní. Nevím, jestli to je extrémní doba nebo průměrná, ale nemyslíte si, že dvě eh, rozvinuté, bohaté demokracie na světě nebudou schopny zkrátit byrokratické lhuty aspoň trochu? Neměl by pokus o to být prvním krokem? A za druhé, vy jste řekl, že nevíte, jak to bude funguje v rámci, e- fungovat v rámci Evropské unie. Já nejsem proti principu toho, že bychom měli přímý přístup v rámci Evropské unie, ale vidím, že jsem vás opravdu dostala. Ale pak je to třeba doladit tedy tou vhodnou mírou právní ochrany pro evropské občany. A tak tomu není. Jako obvykle Evropská komise nejprve navrhuje vytvoření dalších pravomocí pro lidi, jako jste vy, a teprve potom eh, uvažuje o právní ochraně pro občany. Ale první krok by mělo být zjistit, jak zlepšit stávající nástroje a pak teprve, když vytvoříme nové, tak eh, bychom měli tedy zároveň s jejich vytvářením uvažovat i o vhodné právní ochraně pro občany v oblasti počítačové zločinnosti vy jste hovořil pouze o počítačové zločinnosti, pane Hartmane, ale v tom návrhu nejde jenom o počítačovou zločinnost, o všechny typy trestné činnosti. Takže vaše argumentace v tom smyslu, že důkazy mohou během vteřiny zmizet, neobstojí. Ano, samozřejmě, v určitých případech ano, a proto budeme muset hledat řešení, ale ne vždycky. Protože já uvažuji také o pozici vlád a členských států Evropské unie, které mm, například pro následují nevládní organizace, již se vyjadřují kriticky vůči dané vládě, nebo eh, máme země, kde potrat je zločin. A tímto nástrojem by bylo možné eh, honit eh, nevládní organizace nebo ženy. Takže já s tím nesouhlasím. A když říkáte, pane Kerkofe, a to já vás cituji, internet je jedna velká jedno velké místo trestného činu, eh, tak eh, tomu nemohu věřit. Já jsem tedy byla mnohem více spokojená s prezentací pana Schneiderhána. To bylo daleko eh, vyváženější a pokud Německá soudní unie kritizuje tento návrh, tak by asi Evropská komise měla začít dávat pozor, protože evidentně jsou tam nějaké legitimní problémy s tímto návrhem. Evidentně vy jste sami nepředložili ten návrh, ale lidé jako vy jej budou používat a dokud se nebudu moci být jistá, že to nebude zneužíváno, nebudu, to, nebudu moci hlasovat pro. Děkuji, Sophie. Myslím si, že máme tedy vesměs vášnivé řečníky, ovšem z různých táborů, takže prosím, nezapomínejte, že je slyšení a že ti řečníci tedy by měli prezentovat celou škálu názorů. A doufejme, že také získáme nějaké jasné odpovědi. A také tedy máme už málo času. Máme tu tři další řečníky. Paní Ernst, pan Melo a zpravodaj Cornelia Ernst. Já se omlouvám. Takže už jsme viděli spoustu pěkných prezentací a možná už nemáte chuť na další, ale dobře. Mám tedy několik otázek. První otázka na pane Schneiderhána. Vy jste říkal, že existují různé právní systémy, to znamená typickým eh, případem je případ z Rakouska, eh, kde eh, je možné odmítnout vydat data z jedné země, protože daný trestný čin tam není kvalifikován jako trestný čin, zatímco v té zemi, která žádá ano. Takže máme různé právní systémy a Teď je tedy otázka, teď je otázka, čemu se přesně, jak to nadefinovat v případě přeshraničního řízení. Vy, já bych měla konkrétní otázku, kolik takových případů jste konkrétně zažil, byly to jednotlivé případy, nebo eh, je, existuje nějaký reprezentativní vzorec, můžete k tomu něco říct. A za třetí, pan Schneiderhan eh, hovořil o dobrovolnosti. Dobrovolnost tady vlastně už vůbec neexistuje, protože a co se tedy stane v případě, že poskytovatel řekne ne? Nechá to prověřit svým vlastním právním oddělením a řekne ne. Co by to tedy znamenalo? Jak to bude dále fungovat? a nebo také ne. A poslední otázka také na pana Schneiderhána a pana Mitchella. Evropský vyšetřovací příkaz. O tom jste se několikrát zmínili. Co byste udělali jinak v případě tohoto nástroje, čili eh, já tady narážím na to, že může existovat jiná cesta, co byste změnili na tom vyšetřovacím příkazu, aby bylo možné i eh, tedy předávat data, urychlit toto předávání. Děkuji. A nyní pan Miller. Děkuji. Já budu hovořit portugalsky. Acredito que o primeiro do direito é o direito a viver em segurança. O segundo direito Tady jde o to, že lidé chtějí žít v bezpečí. To je jedna věc. A za druhé, zde ten, kdo má být souzen a e, potrestán, tak musí být e, potrestán efektivně a e, je třeba, abyste viděli, že politici, poslanci, že se moc nesnaží ani o to, abychom měli procesní záruky, jak pro ty Eh, pachatele, tak i pro oběti. Proti trestné činnosti nelze bojovat nějakou parlamentní retorikou a my jako politici musíme být v první řadě, kdo bude garantovat eh, základní práva a svobody našim občanům. Proto, aby ten pachatel byl potrestán a odsouzen efektivně. A proto je třeba i mít nástroje pro prevenci závažné trestné činnosti, s tím, že nic nemůže však ohrozit základní práva, ale každé mm, eh, parlamentní retorika eh, zde nepomůže, protože zde je eh, i ta parlamentní retorika hodně tedy eh, pochází odsud. Například když šlo o PNR, o registr cestujících. Já si pamatuji, že tehdy eh, byla, eh, byl zde požadavek, aby ten nástroj byl přijat parlamentem a to jsme ale museli čekat na pařížské na pařížské atentáty, aby socialista, tedy François Hollande, aby nám řekl, že je to užitečné mít takové PNR. A i zde, v té druhé fázi, ve stejném parlamentu, tak my jsme tedy se proti a je, nakonec jsme to přijali a zjistili, že to je nástroj, který pomáhá při vyšetřování. Já jsem hlasoval pro PNR v posledním funkčním období i v tomto funkčním období a to vždycky jsem byl pro PNR. A jiní zde ehm, tedy ehm, vedli ty, ty řeči o zárukách eh, pro soukromé osoby, pro pane eh, Melo, kdybyste mohli k tématu. Ano, já hovořím o elektronických důkazech z mého pohledu. Já chci, abyste mě mm, eh, rozuměli, možná vy to vidíte jinak, ale pro mě jste, se zapomíná často, že pokud budete nástroj s těmi zárukami, Eh, odsouhlasen, tak to eh, pomůže při vyšetřování, ale i pro ochranu mé osoby i dalších. Takže já mám takovou metodickou otázku. Možná by bylo efektivnější, abychom eh, na místo tohoto nástroje o elektronických důkazech, abychom měli evropský vyšetřovací příkaz, který bude mít méně eh, důvodů pro odmítnutí, protože máme zde velké problémy se uchováváním důkazů z internetu například. Já z toho dedukuji a se, berete do úvahy vůbec i povahu toho nástroje, kterýž máme, ten evropský eh, vyšetřovací příkaz? berete do úvahy jeho specifické rysy a nebylo by lepší i eh, novelizovat tento příkaz, evropský příkaz. To je všechno a doufám, že eh, bylo k něčemu, to jsem zmínil PNR. Pol- politika Eh, nelze politiku zaškatulkovat, je třeba eh, mít různé náhledy. Děkuji. Děkuji velice, pane Melo. Samozřejmě pamatuji si velice dobře eh, na debaty ke směrnici PNR. Já jsem hlasovala proti a pořád si myslím, že tady to bylo správné rozhodnutí, ale samozřejmě vždycky je potřeba tedy uvažovat o tom, jestli potřebujeme nová opatření nebo jestli posílit ta stávající. A nyní další řečník, pan Fac. Máte slovo? Děkuji. Rád bych měl otázku na pana Hartmana. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba být vlastně připraven neustále jednat a že tedy může docházet k zrcadlení řízení v druhém členském státě. Tedy eh, já bych rád slyšel víc o tom, jak konkrétně pak taková spolupráce může vypadat. Děkuji. A zpravodajka nyní položí dvě nebo tři otázky. Já jsem vděčná panu Karkofovi za to, že hovořil o tom, že si myslíme, že tedy ty služby jako Facebook eh, se rozumí sami sebou teď, ale eh, třeba tady si uvědomit, že by možná bylo lepší platit Facebooku za to, aby s našimi daty neobchodoval a aby eh, nebyl špionem. A pak mám otázku na pana Hartmana. Vy jste říkal, že tato dobrovolnost je v podstatě škodlivá, protože dobrovolnost operátora nemusí vést k tomu, že dá k dispozici opravdu potřebný personál, tak aby bylo možné eh, opravdu zareagovat. Znamená to, že tedy ehm, mají-li být eh, operátoři součinní v oblasti elektronických důkazů, budou muset ehm, najmout další personál a kdo to zaplatí, zákazník nebo stát? Kdo bude vlastně zodpovědný za přijetí takového opatření? A konečně pana Schneiderhána se chce zeptat. Vy jste hovořil o potenciálním zlepšení nástrojů, jako je evropský důkazní a rozkaz a nebo o zlepšení evropského vyšetřovacího příkazu. Mě by tedy zajímalo, jak to hodnotíte z pozice národního soudce. A konečně pan Mitchell eh, dva nebo tři aspekty, o kterých hovořil pan Melo, je opravdu tak nemožné posílit a lépe využívat evropský vyšetřovací příkaz, a nebo naopak se tedy eh, omezit pouze na, ty, na ta specifika, která souvisí s pouze s počítačovou zločinností a přijít se samostatným opatřením. A tady vám dávám slovo v opačném pořadí, než jak jste hovořili na začátku, takže nejprve pan Mitchell. Yes, the reason why... Ano, důvod, proč jsem zmínil evropský vyšetřovací příkaz. A to je docela zajímavé, protože už to je v tom podkladovém materiálu. A celá řada dalších eh, řečníků na to také upozornila. EIO existuje, je to ověřený nástroj, vyzkoušený a nepojí se k němu některé strukturální problémy, kterými se vyznačuje nový návrh. To znamená, že je to dobrý základ pro další práci. Já bych nechtěl tedy jen tak z hlavy eh, navrhovat nějaké změny tohoto nástroje, protože tím se vrátíme k tomu, co je vlastně elektronickým důkazem. My používáme výraz elektronické důkazy, aniž bychom přesně věděli, co to znamená. Já jsem přispěl ke knize na toto téma, která nedávno, která eh, v blízké budoucnosti vyjde a bude takhle tlustá. A pokud jde o konkrétní trestnou činnost, kterou vyšetřujeme, ne všechna je to počítačová zločinnost. A seznam předsednictví, který vítám, má tedy velký výčet typů trestné činnosti, která není počítačová trestná činnost, ale je vážná. Je tedy potřeba, aby si někdo prostě sednul, důkladně přeskoumal EIO a také tedy ten výčet trestné činnosti, ke, kterou vyšetřujeme a ke které mohou být důkazy v elektronické formě, což už je dneska skoro všechna trestná činnost. A pak si položil otázku, zdali současný text EIO umožňuje tuto problematiku řešit. A pokud odpověď bude ano, tak prostě nemá cenu přicházet s novým návrhem. Pokud se ukáže, že tedy něco chybí, pak je třeba eh, tady nejprve uvažovat o revizi EIO, přiměřené, eh, skromné, omezené. A já si myslím, že to je práce, kterou by se měl věnovat tento eh, výbor, CCEB a tak dále. A ti všichni jsou k tomu jistě připraveni. Já jsem možná nešťastně začal připomínkou eh, římské společnosti a římských tyranů, ale chtěla jsem ti říct, že ve společnosti, kde, vláde, vlá, kde vládne vláda zákona a pořádku, bychom se měli omezit na princip minimální intervence a využít ty systémy, které již se osvědčily, které fungují. Je možné, že tady bude potřeba, se ukáže, že je potřeba mít příkaz o uchování elektronických důkazů. Může totiž dojít k tomu, že ty elektronické důkazy prostě budou vymazány dřív, než se je podaří získat, a to i v rámci zrychleného řízení. Nikomu jistě neškodí uchování materiálu, který je pak možné později řádně přeskoumat ať už v rámci tedy tohoto nového návrhu nebo v rámci evropského vyšetřovacího příkazu. Ale zcela jistě si myslíme, že by si tedy právě tento příkaz zasloužil další přeskoumání, protože už se osvědčil. Uh, Děkuji a já se omlouvám, ale máme půlhodinový sklus, tak prosím zaměřte se na ty otázky, které byly přímo určeny vám. Pan Kerkhoes jako další. Děkuji. Otázka. Zdali ty příklady jsou reprezentativní, poukazují na jevy. A zde vás mohu jenom pozvat, abyste se podívali. A skutečně to myslím vážně. Protože skutečně to Ehm, jasně popisuje to, co se děje. A kdybych vám měl říct, jak funguje systém vzájemné právní pomoci se Spojenými státy, i pan Mitchell na to narazil. Tady nejde o e, vzájemnou právní pomoc z USA, ale jde o návrh EU, toho právního zástupce, e, který umožní tedy získat data z firm se sídlem v zahraničí. A vlastně veškerá trestná činnost, ne, nejenom ta počítačová, i další závažná, probíhá eh, na eh, internetu a tam to vyšetřování je těžké. A ta otevřená část internetu, tedy myslím, tam to lze konzultovat, ale to je pouze část toho, co je internet, to, co my známe jako uživatelé. A kdyby někdo řekl, že to přeháním, tak jenom vás mohu opět ještě jednou pozvat, abyste se s tím seznámili. Když vyjdete z premisy, že moderní, bohaté země naleznou řešení, jak zkrátit eh, režim vzájemné právní pomoci. Upřímně, my to děláme, jak můžeme, ale ignorovat situaci, to nám ukazuje, že asi eh, někdo neví, o čem mluvíme, tak se přijďte podívat a já vám ukážu eh, spisy a zjistíte, že každý spis potřebuje nějaké konkrétní opatření. Omlouvám se, pane předsedo. To jste myslela, že my nevíme? Já myslím, že všichni tady v sále vědí, o čem se mluví, ale všichni možná to vidí jinak a musíme prověřit všechno možné, co půjde, pokud skutečně všichni máme celý obrázek a ne, že se všichni zaměřujeme každý jenom na určitý úsek a to hlavní úkol poslanců a parlamentu schromáždit všechny možné názory a podle toho se rozhodnout, co je správné. A já myslím, že všichni víme, co děláme a zároveň platí, že možná každému z nás něco může uniknout. A další řečník je pan Schneiderhahn. Já odpovím eh, krátce eh, německy. Eh, tady jde také ještě o to hm, evropský, evropský, pří, evropský vyšetřovací příkaz. Já musím říct, že eh, tady ta ochota na naší straně je. Máme i soudce, kteří jsou specializovaní a tedy jsou schopni rozhodovat tyto případy. Já bych určitě sklidil bouři, eh, kdybych eh, řekl, že justice v Německu nebo v Evropě by něco takového no, teprve musela řídit. Eh, no, myslím, že eh, je tedy jaksi věc, eh, která není možná a neměla by být v tom návrhu a to je povinnost poskytovatelů ze třetí zemí si u nás zřídit pobočku a aby byli povinni vydávat data bez ohledu na to, kde na světě jsou uchovávána to by se muselo tedy e, nějakým způsobem e, upravit v jiné směrnici. Ale, ale aby, aby se prostě zajistilo to, že ta příslušná data se okamžitě zmrazí a zůstanou chována. A, a, a možná ještě jedna věc, co se mi nelíbí. E, dokument komise, článek 9, odstavec 5. Jestliže provider si myslí, že dojde, že je zde případ porušování práv, může se obrátit na justici příslušné členské země a zatím to nevydat. Děkuji vám. A skoro poslední ještě pan Hartmann. Děkuji paní předsedající. Já se obávám, eh, že tedy eh, jsem se soustředoval na kybernetickou kriminalitu, nebo toto je můj eh, obor, toto je moje povolání, takže proto jsem se na to soustředoval. Já nejsem expertem na jiné typy zločinu, ale vím, že kybernetická kriminalita Eh, vede k tomu, že ta 24-7 pohotovost to už vlastně eh, se rozšiřuje také v jiných odvětvích justice, i když nejsou přímo eh, jak si speciálně na elektroniku, tak i oni mají už tato permanentní pohotovost pro to, aby si dokázali zajistit elektronické důkazy. A, takže těch Eh, bude toho prostě přibývat. A pokud se týče té horké linky 247, tak eh, v mnoha oblastech potřebujeme vysokou míru specializace a to se týká eh, státních zástupců, policistů a tak dále. Je třeba přijímat rychlá rozhodnutí v komplikovaných případech. A je třeba v tomto případě zajistit rovnováhu právních zájmů. Čili policejní metody se musí skutečně držet platného práva, ovšem eh, na to, aby se to zajistilo, je třeba mít příslušné technické i technologické poznatky. To nám právě má zajistit tady ta pohotovost 24 hodin denně, eh, abychom byli schopni se velice rychle kontaktovat i s našimi třeba privátními spolupracovníky, advokáty a podobně specializace v justici pokračuje a bude pokračovat, takže třeba eh, krajský soud eh, eh, Kolín má pověst specializovaného místa pro kybernetickou kriminalitu. Dále tady byla otázka, jak to vypadá s těmi vzájemně se zrcadlícími řízeními. To je nástroj, který má dvě funkce. Jednak Eh, máme tady vlastně zpětnou vazbu. Eh, pokud eh, se snažím zjistit informace z jiné členské země, kde už tedy začalo nějaké vyšetřování, pak mě to může vést k tomu, že se budu zajímat o to, jestli náhodou nebyli poškození zákazníci také u nás. A to znamená, že mohu eh, takovéto řízení spustit vlastně ještě dříve, než se na mě eventuální poškozený obrátí. Eh, ten nástroj eh, poskytování právní pomoci, to by mělo jít vlastně k tomu, aby abychom mohli u nás tedy eh, vyšetřovat podle našich předpisů, ani, aniž bychom dostali tedy eh, žádost z jiné země. Dále na základě toho belgického eh, příkladu já musím říct, ty příklady uvedené skutečně jsou reprezentativní vzorky hm, toho, co já dělám protože je to eh, naše eh, technická specializace, eh, například útoky na důležitou infrastrukturu a podobně. Pokud se týče našich státních zástupců a soudců, kteří ale se nezabývají kybernetickou kriminalitou, z jejich reakcí tedy vidím, že, <clears throat> že i u nich eh, jsou opravdu čím dál tím důležitější také elektronické důkazy. poslední věta ještě dobrovolnost. Eh, samozřejmě, že eh, máme podniky, které mají své obchodní zájmy a Eh, vlastně naše, naše žádosti o vydání dat, tak to eh, něco stojí. Eh, my třeba máme německý síťový zákon, jak třeba reagovat na nenávistné komentáře a de facto to potom znamená, že podniky musí v této oblasti zaměstnávat více lidí, věnovat tomu více zdrojů. No a jak se to potom refinancuje, tak to nevím, nevím o tom podrobně, to o tom se můžu jenom domnívat, jak to je. Děkuji. I'm very sorry. I... Děkuji. Děkuji kolegové, já vím, že pan Byčel ještě chtěl podat další informace o tom, ale zde jsme se dozvěděli hodně věcí a je zde možná šance, že bychom mohli posílit nebo změnit, posílit stávající modely, jako je ten evropský vyšetřovací příkaz a zároveň změnit pole působnosti dokazování a zaměřit se na konkrétní některé věci. Takže hodně věcí k diskusi. Já se omlouvám, že nemohu dát opět slovo řečníkům, protože již máme tři čtvrtě hodiny spoždění a já myslím, že musíme začít další panel. Děkuji všem, že jste přišli a děkuji, že jste nám předali vaše názory a e, pane e, Schneider, pokud máte doma problémy, protože potřebujete více soudců, tak já myslím, že to platí ve všech našich zemích. Potřebujeme více peněz na zlepšení systému. V to vás podpořím. Dobře. Děkuji. Děkuji všem v panelu a přímo teď já chci vám poděkovat a teď bych hned chtěla uvést další panel. Mm, důkazy eh, ve světle stavecích nástrojů a především základní práva a nutnost eh, a mm, eh, při principy nutnosti a proporcionality máme zde řečníky a já bych chtěla je sem pozvat, aby se posadili na pódium. Máme zde pana profesora Marka Bošňáka, který je soudcem soudu lidských práv. On s námi bude hovořit přes videokonferenci. Omlouváme se za spoždění. In theory we... Jako vždycky v teorii my zde máme 10 minut na všechny naše řečníky, takže kdybyste to ještě mohli trochu zkrátit, to bychom rádi ocenili a bez dalších průtahů, vzhledem k tomu, že byste čekal tak dlouho již mm, v té krásné místnosti ve Štrasburku, tak začnu tím, že dám slovo nejprve panu profesorovi Bošňakovi, který je z Evropského soudu lidských práv, který nám představí své názory o důkazech a já doufám, že nás poslouchal, že jste nás poslouchal, jste a pokud můžete, tak prosím začněte s prezentací. Děkuji, paní předsedkyně, a doufám, že mě slyšíte v Bruselu. Pokud ano, tak já budu pokračovat teď s prezentací. A já jsem byl požádan, abych mm, vám řekl, jaká, jak vypadá judikatura našeho soudu ve věcech, které se týkají e, návrhu tohoto příkazu pro předložení důkazů a zachování důkazů, zmrazení důkazů. Já jsem soudcem soudu lidských práv a budu zde hovořit, ale sám za sebe. Na druhé straně samozřejmě Eh, vám budu prezentovat různé judikáty, které reflektují eh, judikaturu Evropského soudu lidských práv. Když se podíváme na Evropskou umluvu lidských práv, tak zde vidíme, že máme několik ustanovení, která se zjevně vztahují na tento nástroj, tedy nařízení, a je to článek 8, 13 a 6. Já se zaměřím v prezentaci na ustanovení článku 8 umluvy, která, který chrání čtyři zájmy, a to je soukromý život, rodinný život, eh, obydlí a korespondenci. A, hm, takže já si myslím, že jsou to zájmy podle písmeno A, písmeno A a poslední, tedy korespondence D, to, eh, ty jsou především primárně dotčeny tímto nástrojem. A mm, takže každý zásah do práv eh, podle umluvy tak nutně nezakládá porušení těchto práv v kontextu článku 8 zasahování. Pokud zasahování je v souladu s umluvou, to znamená, pokud je v souladu s právem, za druhé, pokud sleduje legitimní cíl a za třetí, pokud je to nutné opatření v demokratické společnosti. Já teď nebudu ztrácet čas tím druhým kritériem, a to legitimní eh, cíl. Eh, samozřejmě, a já jsem přesvědčen, že toto kritérium eh, tento nástroj návrh splňuje, a to především ten taxativní výčet těchto cílů ve druhém odstavci článku 8 úmluvy zahrnuje i prevenci trestné činnosti, národní bezpečnost a ochranu práv a svobod dalších osob. A třetí, poslední kritérium, podle mě je trochu více kontroverzní ve světle tohoto vašeho opatření. Za prvé začnu tedy s těmi požadavky. Takže aby vůbec, tedy zákonné požadavky, aby byla tato eh, podmínka splněna, tak ten zákon musí být eh, přístupný, předvídatelný a musí chránit proti svévolnému zásahu v kontextu plánovaného hm, návrhu, tak příslušná ustanovení by měla zahrnovat jasné omezení povahy, hm, rozsahu a délky opatření, dále důvody pro vydání příkazu, dále orgány, které jsou kompetentní pro to, aby povolili, prováděli a hm, kontrolovali plní opatření a nakonec musí definovat i opatření, opravný prostředek podle vnitrostátního práva. Když hovoříme o zákonnosti požadavku, tak samozřejmě zde je otázka v souladu s jakým zákonem, s jakým právem to má být. Na jedné straně samozřejmě máme zde navrhované nařízení, což samozřejmě je na úrovni evropského práva, ale potom zde je otázka, zdali i e, právo vydávajícího státu a právo vykonávajícího státu je třeba také vzít do úvahy při vyhodnocování zákonnosti. A teď, pokud jde o právo vydávajícího státu, tak zde je evidentní, že tento návrh aktu o tom hovoří na řadě míst, například Eh, něco zde není sice regulováno, takže se očekává, že ten vydávající orgán bude aplikovat své vnitrostátní právo. Potom samozřejmě tam mohou být určité problémy. Jak to provádět? Třeba pokud jde o předvídatelnost a o povědomí, tedy eh, známost toho eh, předpisu. Takže máme zde, je pravda, že je, to, je zde asi velký okruh dotčených osob, to znamená, že ten předpis musí být dostupný ve všech jazycích. Pokud jde tedy o dostupnost a předvídatelnost, tak ten problém ještě je horší dík kvůli tomu faktu, že zde není požadavek dvojí trestnosti v návrhu nařízení a ani tam není katalog eh, těch skutkových podstat což je, to odlišuje od dalších evropských nástrojů, jako například evropský zatýkací příkaz. Dále, není zde žádná podmínka, která by podmiňovala existenci stav do stejného opatření ve státu výkonu. Tam nemusí existovat stejné opatření, jinými slovy lze nařídit opatření, které v podstatě neexistuje v právním systému vykonávajícího státu. A samozřejmě všichni by měli vědět, Eh, nebo znají vnitrostátní právo dané země a evropské, a evropské právo, ale kladu si otázku, zda lze očekávat, že všichni znají vnitrostátní právo každého členského státu. A teď pokud jde o právo vykonávajícího státu, tak hm, to vůbec není relevantní asi podle stávajícího návrhu. A teď z pohledu úmluvy. Toto může Eh, být problematické, protože signatáři Evropské úmluvy lidských práv, včetně všech 28 členských států EU, tak eh, odpovídají za ochranu lidských práv na svém území a musí tedy zavádět eh, právní rámec, regulační rámec a musí i garantovat soudní ochranu či právní ochranu v konkrétních případech. Evropský soud lidských práv v minulosti řešil různé situace vzájemného uznávání v kontextu evropského práva a akceptoval prezumpci stejné ochrany, ale pokud orgány vykonávajícího státu dostanou stížnost, že ochrana práv podle umluvy byla zjevně nedostatečná a že to nelze napravit podle evropského práva, tak nemohou eh, nepřeskoumat tu stížnost. Je, jasně se zde uvádí to v judikátu v případě eh, proti Lotyšsku a tam bylo, to bylo potvrzeno i později v celé řadě dalších judikátů. Návrh který máte na stole, tedy vytváří takovou zvláštní unikátní situaci eh, z pohledu judikatury našeho soudu. A to především zásah do článku 8 eh, bez jakéhokoliv zapojení orgánů vykonávajícího státu. A já si kladu otázku, zdali toto je v souladu s Evropskou umluvou lidských práv, no protože tady lze legitimně očekávat, že právo vykonávajícího státu se bude aplikovat na všechny situace. A samozřejmě to potom bude ovlivňovat posuzování zákonnosti. Teď, když se podíváme na návrh na řízení a pokusíme se Eh, ho vyhodnotit z pohledu zákonnosti, plnění požadavku zákonnosti. A když mm, mm, mm, budeme analyzovat, stále ta ustanovení stanoví adekvátní efektivní záruky ve světle stávající judikatury Evropského soudu lidských práv, tak lze dospět k závěru, že za prvé, první otázka je, zdali obsah eh, tohoto plánovaného opatření stále je dostatečně definován. Já osobně nejsem expertem na některé eh, technologické záležitosti, nicméně zdá se mi, že je těžké odlišit, zdali konkrétní opatření či konkrétní krok který se týká třeba předložení dat o transakcích, o těch předplatitelích a podobně, když se třeba podíváte na situaci eh, v případě Benediku proti Slovinsku, to byla, to byla věc, kterou jste zmínil i jeden z předřečníků, takže zde tomu, mm, to není z tohoto jasné. A dále, Neexistuje v tom návrhu žádný odkaz na dobu, délku toho opatření a o procesu validace. To tam není jasně popsáno. A žádná ustanovení o procesu povolování a implementaci opatření a omezené ustanovení o dostupných opravných prostředcích. Poněvadž již můj, můj čas uběhl, tak stručně teď kritérium nutnosti v demokratické společnosti. Takže zde žádné, není, není možné, aby bylo k dispozici méně intruzivní opatření, které méně by se vměšovalo do soukromého života. Pokud je k dispozici, tak nelze toto opatření přijmout, které se zde navrhuje. A potom proporcionalita. Zde stručně ještě bych eh, zmínil závažnost trestné činnosti ten evropský příkaz eh, o předložení důkazů, tak eh, ten bude k dispozici eh, pro všechny mm, trestné činy, kde, mm, které lze trestat třemi lety odnětí svobody a více, ale po, mm, v řadě právních řádů tam bude spadat řada nebo hodně trestných činů, kdežto u toho evropského příkazu o zachování důkazu, tak tam budou spadat všechny trestné činnosti, zde nejsou žádné limitace, pokud jde o pravděpodobnost, eh, eh, že trestný čin byl spáchan a žádné limity, pokud jde o délku opatření a jeho použití. Takže já se domnívám, že tento návrh ještě musí být promyšlen a já velice rád zodpovím na vaše otázky které budete případně mít. Děkuji. Thank you very much, Děkuji vám, pane profesore. A já nyní dám <clears throat> slovo našemu dalšímu řečníkovi a tím je pan Albin Deering, programový manažer eh, výzkum eh, v oblasti eh, trestního práva. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, mnoho už řekli eh, vynikající experti, takže já to nebudu eh, opakovat. Já bych chtěl připomenout, že na začátku tady pan Böze velice jasně řekl, že tady máme dvě velké otázky. Jedna suverenita, druhá soudní ochrana. A já doufám, že to je jasné po slovech pana soudce Bošňáka. Suverenita je zakotvená v konvenci o lidských právech a tam tady jde o to, že ten vynucující, vykonávající stát eh, musí na vše dohlížet. A další věc je soudní přeskum a tady jsou prostě o oblasti, mm, eh, ke kterým se můžeme eh, vrátit, případně je tady ještě několik dalších a mý předřečníci už mnohé z toho zmínili. Také ta situaci se může stát, že přehledneme jiné problémy. A já bych chtěl zdůraznit pár drobnějších věcí, ale ty se týkají otázky základních práv. Článek 2 odstavec 15 definuje naléhavé případy. A otázka, jestli omezit to na omezení života nebo fyzické integrity je vhodné. Eh, psychologicky to může být také nějaké špatné zacházení, eh, které eh, sice nezraní fyzicky, ale způsobí těžkou újmu, to by tam mělo být také. Třeba eh, jestliže někdo chce unést osobu eh, tak to, eh, kvůli penězům, tak to nemusí vést nutně ke smrti nebo ke zranění. Má být dítě chráněno proti sexuálnímu zneužívání, například v podobě dětské pornografie. Tady taky není ohroženo ani zdraví, ani život. Čili Eh, tady skutečně to, co je ten naléhavý případ, tak to je ta definice příliš úzká. Eh, myslím, že by ta ochrana se měla vztahovat na lidskou důstojnost po souladu s článkem 1 charty a při nejmenším ještě dále články 2 až 7. <clears throat> Dále stručná poznámka k článku 5, eh, který se týká Eh, které eh, činy by, měly, by mohly vést eh, k tomu příkazu o poskytnutí dat. Ve snaze zaměřit se skutečně na ty nejvážnější zločiny, tak ta přiměřenost tohoto paragrafu se spolehá na maximální maximální trest odnětí svobody, poněvadž tady se hovoří o maximum nejméně tří let. Nicméně ta před, přesnost eh, možná není úplně eh, jasná. Máme tady podle příslušné směrnice eh, je eh, takovýmto trestným činem také eh, nelegální pobyt eh, cizích občanů. V některých členských zemí to může být trestáno až pěti lety odnětí svobody. Dva až pět let je to ve Španělsku, v Lucembursku je to osm dní až dva roky, až jeden rok a v České republice maximálně šest měsíců. Takže eh, něco, co je vážným eh, zločinem eh, jedné zemi, v druhé je to drobný přestupek. Takže tady by se to mělo změnit. Možná, že bychom mohli převzít definici vážného zákona, vážného porušení zákona z článku 3 nařízení o Europolu článek 5, eh, odstavec 4b, eh, tady seznam eh, přečinů prováděných pomocí informačních systémů, a to se týká online pladeb, dětské pornografie, daní a podobně. Myslím, že by tam taky měl být zločin, tedy projevy nenávisti na síti, v eh, případě například eh, eh, xenofobie nebo rasismus, tak to všechno musí členské země stíhat. A to se týká také individuálních přečinů, zrovna tak jako přináležitost ke skupině. Článek 9.2. Členské země mají zajistit v rámci své jurisdikce Eh, aby zde existovala informační systém. A pokud se týče poskytování vodného vybavení příslušným orgánům, tak to eh, skutečně by nemělo být menší, méně důležité než ochrana eh, online plateb. Článek 14. Obecná poznámka nejdříve když hovoříme o základních právech, tak ta často vypadají jako něco, co, je překážka eh, v jednání orgánu. Eh, čili to bývá jaksi v pojetí spor jednotlivce vůči eh, státu. A nám v tomto modelu chybí oběť. Já musím říct, že tento pohled eh, byl trochu spochybněn v poslední době, protože eh, my eh, také vnímáme závažný zločin jako zločin, v němž dochází k porušení individuálních lidských práv. To znamená, vzniká tam oběť. A ta oběť má potom možnost a nárok na nápravu soudní cestou. Oběti Eh, útoku na osobu, mají právo na vyšetřování, vyšetřování a další kroky, které vedou k potrestání eh, zodpovědných eh, osob. Příklad ve Štrasburku KU versus Finsko. Je tedy třeba dát orgánům k dispozici nástroje, eh, které umožní identifikovat a trestat eh, tyto přestupky. To znamená, že tady musí být dán požadavek praktické účinnosti. A tím se dostávám k článku 14 návrhu. Eh, výrazným prvkem tohoto návrhu je uznání příkazu. Tady ovšem to není jasné v tomto návrhu. Článek 14 odstavec 2 na, druhé, na jedné straně stanoví, že vynucující orgán eh, musí přijmout tento příkaz eh, k vydání dat eh, bezprostředně. A jinde tedy eh, je napsáno, že eh, musí provést uznání tohoto eh, rozkazu v termínu ne více než pěti dnů. Takže vlastně tady musí být někdo, kdo má uznat tento příkaz, kdo to je. Domníváme se, že podle 14.2 to de facto odpovídá článku 14.3, kde se hovoří o relevantních eh, závazcích. Čili to vypadá eh, jaksi jako dva kroky, nejdříve uznat a potom eh, žádat, aby adresát tomuto vyhověl, tak to v podstatě je jeden jediný krok podle článku 16 charty má každý právo poskytovat, provozovat svůj eh, biznis. Čili jestliže adresát eh, může se bránit eh, proti provedení tohoto rozkazu, pak se mohou taky být ze strany providera vznášeny námitky. A tady se dostávám k článku 47 charty. Je třeba pamatovat, že eh, každý členský stát eh, funguje v rámci evropského práva. To znamená, eh, že se to týká také platnosti charty všeobecně lidských práv. To znamená, platí tady práva skutečně například na eh, spravedlivý soudní proces a podobně. Takže eh, tady je jakýsi paralelismus eh, mezi, mezi tedy vydávajícím orgánem a přijímajícím a vykonávajícím orgánem a oba dva to by to měli nejdříve nějakým způsobem posoudit a uznat. A ještě bych se rád stručně zastavil u skutečnosti, že uznání příkazu eh, vykonávajícím eh, orgánem eh, se musí podívat také na článek 14, odstavce 4 a 5. A tady je skutečně eh, dlouhý seznam kroků, eh, respektive kritérií, která musí být eh, splněna. A je to takové hodně složité a nejasné. Jestliže vykonávající orgán musí projít všechny tyto požadavky, pak tedy co zbývá z principu eh, vzájemné důvěry a vzájemného uznávání. A to už vůbec nemluvím o eh, pokusu eh, zvyšovat efektivnost řízení v přeshraničních případech. Já si myslím, že tady narážíme na nějaké dilema, protože tady čím více je vyloučena ta eh, vykonávající strana, eh, tak tím víc eh, se posiluje právní základ a naopak, takže nevím. Děkuji velice a nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi, pan Joy McNamee Edry. Děkuji. Děkuji také za pozvání na mezi tyto tedy opravdu vynikající řečníky, kteří navíc tedy řekli <laughs> hodně z toho, co jsem chtěl říct já. Já si myslím, že v tomto kontextu je asi také dobré poděkovat výboru za cenou práci, kterou věnoval této problematice, hlavně z pohledu dodržování lidských práv. Průzkum Eurobarometr ze včerejška zjistil, mezi, devíti, mezi občany z devíti členských států, že nejsou spokojeni se stavem vlády zákona a pořádku ve své zemi, z čehož tedy vyplývají závažné další otázky. A tento návrh nadále může podrývat důvěru občanů v době, kdy je tato důvěra mimořádně zapotřebí. Já se krátce zmíním o významu toho návrhu. a o té nejméně omezující variantě, tedy zdali to tak je nebo ne, a jak provádět vyváženým způsobem kategorizaci dat a jaký dopad budou mít přijatá opatření. Soudce před chvílí upozornil na koncept právní předvídatelnosti. A když tedy eh, jsou si všechny aspekty rovny, jak obtížné je předvídat. Pokud jde o ty nejhorší typy intruze, ta pravidla se mohou měnit v každou chvíli, pokud ta legislativa se v každém v jednom z těch 24 členských států v některém okamžiku změní. Takže otázka, jestli tohle je ta nejméně omezující alternativa. Komise správně říká, že stávající postupy a zkušenosti ze vzájemného uznávání eh, říkají, že tady ten proces je pomalý, ale použít to jako důvod eh, logicky neobstojí. Evropská komise sama tady udělala velice dobrou zprávu na eh, práci na zprávě o dosaženém pokroku a upozornila tedy na důležitost zájemné právní spolupráce u takovýchto scénářů, ale když tedy vytvoříme nějakou zkratku, kdo se bude obtěžovat užít tu řádnou cestu? Spojené státy zahájily program, který o třetinu zkrátil dobu projednávání případů. Čili zase vlastně je to důkaz toho, že Eh, zdlouhavost nemusí znamenat problém. Automaticky. V době, kdy byl přijat EIO, evropské instituce v podstatě eh, neuvažovaly o digitálním rozměru věci, ale teď je tedy třeba o čtyři roky později eh, se přiznat, že existuje tedy ten, ta digitální sféra a je třeba řešit zapojení eh, soudních orgánů. Jakožto taková záruka, aby eh, tedy vydávající stát měl eh, zachovat nastavení imunit a privilegií v přijímajícím členském státu. To znamená, že po Národním soudu se chce, aby neutrálně interpretoval právo jiné země, a to i v případě, že to bude na úkor domácího vyšetřování. A tuto premisu musím spochybnit. Navíc tedy poskytovatel služeb má za povinnost chránit základní lidská práva a může tedy například předstírat, že nevěděl o tom příkazu, případně si stěžovat. i otázka, kdy se bude stěžovat. Pravděpodobně tehdy, když bude jasné, že obsah daného příkazu zásadním způsobem porušuje dodržování lidských práv. Čili nestačí, aby porušoval. Musí to být zásadně zjevné, manifest. A podnikový právník, poskytovatele, musí uvažovat o tom, jak bude implementováno jiné právo než obchodní, čili bude muset zvažovat, co je vlastně zjevným a závažným porušením lidských práv. A cokoliv jiného, co nebylo zjevné a závažné, není povoleno. Nijak jinak se nelze bránit proti vydanému příkazu. Jen tímto argumentem. Pokud ovšem tedy příkaz splní, jsou v pohodě, pokud ne, um, vystavují se riziku sankcí. Pak je tu tedy ta otázka, jak motivovat poskytovatele. Mají, uh, jsou motivováni více k tomu, aby příkaz spochybnili nebo aby jej vykonali. V minulosti měly členské státy za povinnost zohlednit vyváženým způsobem všechny aspekty lidských práv, ale komise nyní vlastně umožňuje členským státům, aby vydávali závazné příkazy, které platí na území jiného členského státu nebo třetí země, a to i příkazy, které podrývají občanská práva jednotlivce. Hypoteticky, jestliže poskytovatel obdrží příkaz od příslušných orgánů třetí země, nebo tedy druhé země, promiňte, může vždycky tvrdit, že jednal v dobré víře. Takže ta, dobro, ta rovnováha není nastavena správně. Také není možné notifikovat dotčeného jednotlivce ani eh, členský stát, kam eh, příkaz směřuje a také tedy nejsou jasně formulované sankce. Sankce to prostě není vyvážené. Pokud jde o typy dat, na to myslím upozornila Sofie, a také vy jako zpravodajka sběr metadat jakožto důkazního materiálu může být stejně intruzivní jakožto schromažďování obsahu, čili je třeba být striktnější tam, kde jde o kategorizaci dat. Máme k tomu judikáty Evropského soudního dvora, Benedikt versus Slovensko, máme k tomu také příslušné umluvy. V tuto chvíli na půdě rady se dosáhlo politického koncenzu v tedy definice toho, co je pochybným obsahem. Politicky to možná projde, právně ovšem ne. A pak je otázka výběru názoru, nástroje. Je to nařízení, což je zajímavé. Je to zajímavé proto, jen Mitchell se tady ptal prakticky, co to znamená. Víme z minulosti, že Evropský soudní dvůr odmítl právní analýzu komise k konceptu bezpečného útočiště a zachovala se tak i v dalších případech. A to i v případě NPR. Čili eh, dovedu si představit, že různé zájmové skupiny stojí ve frontě, aby se mohly začít soudit, jakmile bude přijat tento návrh. A co se stane, pokud se minulost bude opakovat? Pokud toto nařízení projde a vstoupí v platnost a Evropský soudní dvor udělá to, se zachová tak, jako v minulosti, tak e, prostě to nařízení zmizí. Neexistuje žádná sekundární legislativa. To znamená, že Prosazovat něco, co není stoprocentně jisté formou nařízení, je obrovské riziko a může to zásadně poškodit evropské instituce. Čili my podporujeme práci orgánů, které se zabývají trestním stíháním. Samozřejmě nechceme, aby se chovali jako Dirty Harry, ale chceme, aby byla e, respektována základní demokratická práva, tak jak jsou tedy zakotvená v úmluvě lidských právech. Myslíme si, že tento návrh je uspěchaný, že je třeba nejprve se poučit zkušenostmi z praxe, eh, revidovat také eh, evropský vyšetřovací příkaz, eh, ověřit si, jestli nelze situaci řešit jeho aktualizací, případně přidáním nějakého dalšího nástroje a pak si tedy vybrat tu nejméně restriktivní variantu také musíme důkladně zvážit eh, tedy eh, diskuze, které probíhají na půdě rady k eh, ratifikaci umluvy o počítačové zločinnosti. K tomu některé členské státy předložily své vlastní komentáře. Osm z nich se vyjádřilo velmi kriticky. Velmi také vítáme stanovisko Agentury pro ochranu dat a Těšíme se na další práce na této věci. Omlouvám se, o 30 sekund jsem překročil vymezený čas. Děkuji a jenom doufám, že všichni aktéři v této oblasti opravdu chtějí vytvořit legislativu, která obstojí a nestroskotá před Evropským soudním dvorem. Děkuji tedy za tuto informaci. Také bylo v tohoto ohledu velice užitečné poslechnout, poslechnout se pana Vožňáka, který sice to uvedl tak, že to je jeho osobní názor, ale stejně se tedy rozhodně vyplatí jej zvážit. A nyní pan Věberovský z Evropské agentury na ochranu dat. Máte slovo. Na možná i 10 minut. Děkuji, budu se snažit Já být pokusím se být stručný s tím, že eh, Mm, paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, jste milí hosté. Začal bych tím, že bych vřele vám poděkoval za pozvání a že jsme eh, mohli, eh, tedy můžeme hovořit za evropského kontrolora mm, a my jsme my působíme tedy v té Evropské radě pro ochranu osobních údajů, ale v dalších orgánech jako TPD, což je tedy eh, komise, eh, poradní komise Rady Evropy. A pokud jde o elektronické důkazy, musíme skonstatovat, že zcela chápeme, že dnes, v dnešní době, kdy každý den Ehm, my tedy ehm, používáme nové technologie, samozřejmě to nás těší, ale zároveň musíme pochopit fakt, že trestná činnost má eh, i eh, také hodně využívá tyto nové možnosti, které jim technologie skýtá. A z důkazů hm, o trestné činnosti vyplývá, že tedy, pardon, důkazy o trestné činnosti často jsou v elektronické podobě a těžké je je vyhledat, dohledat. Lze si představit těžko nějaké trestní nějaké vyšetřování, které by nepracovalo s těmito důkazy. A mm, příslušné orgány vědí, že je třeba rychle dostat přístup k těmto důkazům a zde já chápu, že jaké je tedy stanovisko a prezentace pana Kerhofa, ale musím říci, že nevím a jsem překvapen, že zde je takové nepochopení, že bychom snad chtěli něco odebírat těm orgánům. Ne, my chceme my chceme podívat, eh, používat laser a ne nůžky a chceme ten laser používat způsobem e, řádným, pro co byl vytvořen. Nicméně jasně musím říci, že mm, kontrolor e, osobních údajů podporuje cíl, to znamená mít efektivní nástroje pro e, orgány činné trestním řízení a soudy. Ale otázka je, měly by to být nové nástroje, anebo nástroje, které máme z roku 2014, které ještě nejsou plně v podstatě vyhodnoceny, jak jsou efektivní a které lze vylepšit. Lze vylepšit jejich rámec. Kromě toho, konečný cíl, tedy to znamená rychlejší přeshraniční přístup k důkazům, takže to je jedna z, jeden z podmínek, předpokladu pro existenci evropského digitálního trhu a zde to nesmí být v konfliktu s, konfliktu s rámcem ochrany osobních údajů, takže zde nelze dávat do opozice ochranu osobních údajů na straně jedné a přístup k elektronickým důkazům na straně druhé. Navrhovaná legislativa se snaží zavést nové způsoby, jak získat přístup k elektronickým důkazům. Zde není nic nového na <clears throat> těch právech přístupu, ale co je nové v tom návrhu, je přeshraniční prvek. A to je fakt, že soudní orgány země A mohou získat rychlý přístup k důkazům zemi B bez Eh, celý, eh, bez toho, aniž by museli absolvovat, absolvovat celý ten proces. A zásadní je objasnit, vyjasnit toto v návrhu právního hm, tohoto předpisu. To nejsou nová pravidla, jsou to jenom nové způsoby provádění. A, a je třeba posílit naše vnímání a pochopení toho, že cílem té legislativy je inovovat a pracuje s principy, které již máme. A to především směrnice na ochranu osobních údajů pro orgány činné v trestním řízení, která, mm, to je to, co bylo přijato v roce 2016 zde v parlamentu a kdy začalo se to plně implementovat až teď. Já vím, že mohou být pochybnosti o implementaci, o způsobu, jak to probíhá, ale Evropská unie má nástroje, aby prověřovala, jak země to realizují. Je zcela zásadní, aby zde existoval soulad eh, mezi GDPR a směrnicí o orgánech činných trestním řízení. Ale pokud navrhovaná legislativa eh, by se měla týkat pouze nových postupů, způsobů, takže i když ty nové eh, způsoby mohou mít velké dopady na eh, soukromí a ochranu základních práv a svobod a soukromí, tak si myslíme, že to tak je. Ano, tento návrh může mít eh, tento dopad. Proto bychom chtěli, aby konkrétně byly provedeny úpravy, abychom minimalizovali nežádoucí poškozování základních práv a slov, svobod. A proto se nám líbila prezentace pana profesora Bošňáka. A e, poněvadž judikatura Evropského soudu lidských práv e, to je v podstatě základem pro orgány ochrany osobních údajů musí vždycky zvažovat nutnost daného předpisu a potom, co ještě důležitější, musíme i zvažovat efektivní jednotlivé opravné prostředky, které mají k dispozici eh, konkrétní osoby. orgány na ochranu osobních údajů již v, v rámci rady pro, vydali specifický návrh, naše doporučení doplní toto stanovisko a nyní bych rozšířil eh, rozsah poznámek a podíval se na širší obrázek v oblasti elektronických důkazů. Jak asi víte, ty diskuze o druhém doplňkovém protokolu eh, úmluvy o počítačové kriminalitě, takže tam e, zde ten protokol čím dál více je ratifikován a tady jde o to, aby smluvní strany mohlo e, efektivně, mohly efektivně spolupracovat s orgány v jiných státech. Takže budeme monitorovat vývoj a sledovat e, diskuze a to i tady v kontextu této naší debaty. Komise začala vyjednávat o budoucí dohodě o přístupu k elektronických důkazům z USA. Musím říci, že ale tento návrh se toho netýká a teď jsme slyšeli již tady, že tady my máme nástroje, jak vyřešit eh, problém přístupu k informacím z USA, ale bohužel to všechno mi připomíná, že eh, rozhodnutí, které zde přijmeme, tak to bude jenom první krok dalším rozhodnutím do budoucna. Takže zvažte návrh, protože je třeba ho vidět i z pohledu budoucího vývoje. Chápeme, protože tato diskuze eh, bude ještě trvat příští léta. A teď je zcela zásadní zajistit, že také v tomto ohledu ten, ta finální verze mm, musí zajistit plné dodržování základních práv a svobod a nesmí se odchylovat od stávajícího rámce ochrany. Zde ještě bychom zmínili další legislativu, která je propojena s tímto a na to nesmíme zapomínat. A to měli bychom očekávat, že doporučení Evropského kontrolora mm, tak určitě se eh, bude vyjádřit, eh, vyjadřovat i k tomu návrhu, který se týká terorismu online, protože tady je hodně podobností s tímto návrhem. Jako u tohoto předpisu o elektronických důkazech, tak zde zde nejsou žádné neřešitelné třenice s rámcem na ochranu osobních údajů, takže je možné nalézt kompromis. Závěrem bych řekl, že vzhledem k významu, rozsahu výzev pro Evropskou unii a tak, co se týče trestní věci a tak určitě to potrvá několik let, než uznáme a poznáme všechny efekty, dopady eh, takovéto právní úpravy. Nicméně systematičnost eh, se stávajícím rámcem, v tom mm, je třeba zajistit tedy soulad se stávajícím rámcem a jakékoliv výjimky a odchylky musí být pečlivě zváženy a musí být zváženy dopady na budoucí legislativu. Takže děkuji a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Thank you very much for that presentation. Děkuji vám za prezentaci. A samozřejmě během našich eh, panelů se to a tam myšlenka opakuje, ale myslím, že je velmi zajímavé, eh, když jste hovořil o eh, velkých hráčích, kteří uchovávají mnoho dat ve Spojených státech. Ale pokud toto je ten problém, pak bychom možná měli uvažovat o nějakém přesnějším opatření, kterým by se museli říct všichni. Tak tím se blížíme ke, ke konci tohoto panelu a máme zde paní Brune z Komisou Nacional Informatique Liberté. Děkuji, děkuji za pozvání do tohoto panelu. Já budu dost stručná, protože již hodně jsme slyšeli. A v září, jak víte, po detailním přeskumu návrhu komise, tak Evropský výbor na ochranu osobních údajů zveřejnil svoje doporučení k návrhu Evropské komise a NIL. My jsme byli jedním ze zpravodajů, takže vám řeknu, jaké jsou hlavní body eh, tohoto stanoviska. A nejprve vám předložím eh, obecné připomínky z tohoto stanoviska, poté detailnější analýzu celého procesu a záruky, které jsme eh, na které jsme poukázali, které podle nás by mohly chybět v tomto návrhu nařízení. Pokud jde o obecné připomínky Evropského výboru na ochranu osobních údajů, tak první se týkala právního základu, k tomu se nebudu vracovat, o tom jsme hodně slyšeli a Evropský výbor má stejné pochybnosti pokud jde o právní základ pro justiční spolupráci v případě, kdy v podstatě tam jde o jeden orgán a jednu soukromou osobu. Vždy. A zde ochrana osobních údajů eh, nás vede k tomu, že musíme zvážit nutnost té nástroje vždycky a výbor zkoumal nutnost tohoto nástroje Eh, ve srovnání s tím, co již máme, tedy mm, právní pomoc, potom další příkazy, které již máme. Vůbec ale je nutné mít nový nástroj ve, ve srovnání s tím, co již máme a eh, co lze vytýkat za mm, eh, těm smlou dohodám o mm, právní pomoci, jak zlepšit tyto dohody o právní pomoci a podobně. Také jsme i zvažovali důsledky pro záruky, především záruky ochrany osobních údajů dotčených osob, mm, pokud, že, protože zde bylo upuštěno od principu dvojí trestnosti konstatujeme, že pokud je o trestní řízení, tam jsou zakotveny určité záruky a z pohledu ochrany osobních údajů, tak některé eh, procesní záruky v trestním řízení také mají chránit i osobní údaje osob. A takže my se bojíme, aby nebylo upuštěno od tohoto, od těchto záruk. A poslední eh, řada série poznámek, ta se týkala nutnosti těchto nových nástrojů. My jsme se dívali na důsledky toho, že když nahradíme je jednoho toho partnera, Eh, v podstatě v tom procesu, protože to již nebude dialog mezi dvěmi soudními či justičními orgány, ale mezi orgánem plus eh, a nějakou mm, tedy soukromou osobou, nějakým podnikem, právnickou osobou soukromou. Takže samozřejmě i zde se musí garantovat, že ta, eh, i ta druhá osoba bude respektovat základní práva a mm, ty principy. Takže podle nás by to mohlo být trochu disproporční pro ty podniky, pro ty soukromé osoby, které přece eh, sledují tou svojí činností jiné věci než ochranu veřejného pořádku. A proto doporučujeme především, že by měly být informovány ty úřady na ochranu osobních údajů, že mm, aby měli, aby měli možnost dohlédnout nad ochranou osobních údajů v daném řízení a zajistit, že veškeré záruky, obecné záruky ochrany osobních údajů budou dodrženy. Třetí okruh poznámek to je eh, eh, aplikovatelnost Eh, těch záruk v evropském rámci, protože máme zde směrnici na ochranu osobních údajů v trestním řízení, článek 39, který se týká předávání údajů a eh, tedy upravuje mm, ten dialog mezi příslušnými orgány a soukromými subjekty mimo EU. A takže tyto záruky se musí vztahovat na tyto vztahy, tyto situace. A tudíž je třeba připomenout, že tento článek se musí také na ně vztahovat a že eh, musí se týkat i na ty dokumenty, které se předávají. A potom samozřejmě v případě recipročních žádostí, tak článek 48 obecného nařízení o ochraně osobních údajů také mm, stanovuje záruky, když tedy eh, ty, eh, tedy evropské subjekty jsou dožádány těmi zahraničními. A dále poslední okruh obecných poznámek eh, našeho výboru na ochranu osobních údajů, to se týká konceptu institutu, který je třeba objasnit, protože zrcadlově eh, se týká těch institutů, které máme jinde. Jde o poskytovatele služeb, o provozovnu podniků. Někdy to <clears throat> pokrývá to, co již známe v kontextu ochrany osobních údajů, ale i eh, ta, mm, ten pojem nebo ten institut eh, mm, mm, se může týkat i subdodavatelů. Takže zde ty povinnosti se týkají i subdodavatelů. Takže je třeba dobře zde vymezit, jaké jsou role každého tohoto subjektu a tak garantovat, že veškerá práva budou respektována. Také připomínáme rozdíl mezi eh, právním zástupcem v, v, v rámci tedy směrnice o eh, ochraně údajů a v rámci tohoto návrhu a je třeba to vyjasnit, aby všechny subjekty, všichni operátoři, aby věděli, že to je stejné, aby to bylo stejně definováno v obou normách a potom kategorie údajů a kritéria přístupu k různým kategoriím údajů. Takže zde je třeba i mm, respektovat judikaturu, především pokud jde o riziko výkladu a kontrário, protože zde soud byl náročný, pokud je určité kategorie údajů, Mm, pokud jde o třeba méně striktní ochranu údajů, které nejsou tak citlivé, mm, pokud to zákonodárce takto definuje třeba. Ale pozor na to, eh, zde máme některé mm, závažnější garance, třeba pro ty údaje, které se týkají obsahu či transakcí, což také i vyplývá z návrhu. A poslední okruh Poslední okruh připomínek, to se týká mm, postupu řízení a etap eh, toho řízení. Mm, zde my bychom rádi záruky navíc. Nejprve, pokud jde o ten limit to se má, kdy je možné uložit, vydat ten příkaz, jak jsem řekl, zde v, e, jak bylo řečeno, zde v EU není harmonizováno trestní právo, takže některé ty eh, příkazy hm, tam stačí, že došlo ke spáchání trestného činu, jinde je to podle nějakého kritérií, to znamená, je to trestný čin, za který se uložit eh, tři roky odnětí svobody a více, takže některý státy třeba to může pokrývat všechny trestné činy. A také chceme upozornit na ty lhuty pro předložení údajů. V některých situacích eh, může to být nutné, to znamená, je třeba to vydat velice rychle, což neznamená, že ale to bude bez jakýchkoliv garancí, eh, které se třeba dodají potom a posteriori a tak, aby bylo možné aspoň a posteriori provést kontrolu, když tedy bylo třeba i vydat ty informace naléhavě rychle. A dále záruky, které lze plánovat především, aby nedocházelo ke zneužívání, především když jde o Eh, řízení, kdy jde o to zablokovat nebo ochránit určité údaje nebo vydat určité údaje. Takže jakmile ty údaje byly zmrazeny, tedy zachovány, zmrazeny, tak zajištěny, tak eh, potom tedy vlastně eh, následuje to řízení o vydání, předání těch údajů. A hm, takže ta, to řízení o zmrazení, zajištění těch důkazů, takže to v podstatě Eh, eh, nemůže být zde užíváno. Je třeba, aby všechny osoby byly tedy informovány. A poslední okruh poznámek, <laughs> možná to jsou ty nejvýznamnější v některých aspektech, tak to se týká řízení, které umožňují, aby se, aby se někdo odvolal proti tomu příkazu. Článek 14 to znamená, ti operátoři mají mít možnost se odvolat, podat tedy námitku, pokud mají za to, že se tím porušují základní práva a e, příslušné orgány vítají tuto možnost, i když e, ta prahová hodnota je nízká podle nás. Mělo by to být širší, tak aby ta kontrola byla efektivnější v případě, že dojde třeba ke kolizi předpisů, práv a potom ten dialog mezi evropskými orgány a třetími zeměmi. To vítáme a to i vyplývá ze stanoviska Evropského úřadu ochrany osobních údajů. údajů. Je třeba, aby to pokrývalo celou řadu případů a aby se to opíralo o dostatečně objektivní kritéria, tak aby to evropští soudci a příslušné orgány mohli posoudit pak. Protože když si do, doslova přečteme ten text, tak vidíme, že eh, se to dost eh, v podstatě odchyluje od eh, faktické situace, jak probíhají dialogy se třetími zeměmi. Vím, že čas mi vypršel, takže se takže to jsou ty naše připomínky. Děkuji. Merci beaucoup. Uh, I think colleagues... Uh, Děkuji vám. Eh, kolegové a řečníci, ano, já chápu, že to je velmi dlouhé odpoledne, začali jsme už ve 14.30, eh, přesto všem bych chtěla poděkovat eh, všem našim řečníkům, zejména v tomto panelu. <clears throat> Chci zdůraznit, že hovoříme tady o lidských právech a názorech Evropského soudu pro lidská práva. Pokud se týče ochrany dat, tak to není jenom o datech, to je o ochraně občanů, o ochraně lidí. A myslím, že na to nesmíme zapomínat. A každý návrh, který se zazní, je třeba vyvážit eh, tej, najít tu rovnováhu mezi vyšetřováním a ochranou. Takže v tomto smyslu se domnívám, že tento panel je velmi užitečný a pomůže nám eh, v další eh, debatě eh, v příslušných měsících. Krátká otázka. Podle toho, co řekla paní Boné, ta, ta poslední kolegyně, tak já mám jednu otázku. Domníváte se, že takovéto nařízení by opravdu bylo užitečné vzhledem k těm velkým jiným problémům, které máme. A jestliže myslíte, že jsme si vydali špatným směrem, jaký směr byste navrhla eh, vzhledem k tomu eh, návrhu komise zkrátit růstá řízení a podobně? Děkuji, Cornelia. To byla krátká otázka. Nevím, jestli ta odpověď může být krátká. Takže pokusíte se. Je vous remercie. Um... C'est difficile pour les autorités de protection des données de... Eh, no, to je opravdu obtížné, aby tedy eh, se k tomu vyjádřovaly orgány na ochranu dat, eh, poněvadž komise určitě si může dělat daleko širší globální analýzy. My tedy můžeme doporučit určité garance, eh, které by tady měly být, aspoň tedy v tom smyslu, že ochrana dat by měla být kompatibilní se stávajícím právním rámcem. Eh, jedno doporučení, takové obecné, je Eh, to, co jsme říkali začátkem roku, že eh, prostě se měli věnovat těm nástrojům, které zjevně nefungují. <clears throat> Ale tady je třeba provést studii, co by se s nimi dalo dělat. Například je tady možné to zmrazení dat. To by vlastně mohlo vést ke vzniku nového instrumentu, poněvadž eh, často se stane, že ta data zmizí ještě dříve, než k němu získáme přístup. No a jakožto ochranářka dat, eh, samozřejmě mám trošku potíže s tím, abych tady doporučovala něco v oblasti trestního práva. Nicméně eh, domnívám se, že potřebujeme určité prvky, Eh, eh, prostě takové, které eh, naznačují, že bychom měli mít ten nový nástroj prostě tam, kde ten starý nefunguje. Pan Věvjorovský. Když hovoříme o věcech, které nám možná chybí, tak taková možnost by byla posoudit, Eh, kdybychom tady měli eh, posouzení autenticity příkazů a certifikací eh, na straně vystavující země. Ono se totiž velmi těžko kontroluje, kdo je tím, kdo ta data sbírá a uchovává. A de facto to je těžko potom někdy porozumět, kdo je vlastně ten orgán, který žádá ty informace. Děkuji a myslím, že jeden bod, který si můžeme odnést, je nejenom význam základních práv a ochrany dat, ale možná to souvisí s tou eh, otázkou na odpovědi na mm, poslední otázku. <clears throat> Možná že tedy eh, někdy by eh, při tom vyšetřování měly být prostředky omezené a eh, přesně zacílené. že v tomto případě my se snažíme vytvořit cosi velmi širokého a univerzálního, platného pro mnoho a mnoho dalších případů. Takže Myslím, že tyto debaty eh, budou velice užitečné. Já děkuji našim penalistům a omlouvám se, že eh, se nám nedostává času, ale opravdu věřím, že eh, mnoho lidí toto sledovalo, protože jsme byli na internetu. Děkuji také panu profesoru Vožňákovi ve Štrasburku a věřím, že eh, také vám zde v sále to pomohlo. Takže tím končím tento panel a já tedy přímo pozvu další panelisty ještě na eh, tu poslední část našeho dnešního slyšení. A sice budou to řečníci eh, k roli telekomunikačních služeb, eh, tedy poskytovatelů těchto služeb. Takže zveme Eleny Kyriakides eh, z Epiku, Spojené státy, dále Loru Wagner z Vodafonu a doktor Maximiliana Schuberta, místo předsedu Euroispa. Takže vítejte a Samozřejmě máte každý 8 až 10 minut na svou prezentaci a pak tedy začneme rovnou Eleny Kyriakidesovou eh, z amerického Electronic Privacy Information Center. Děkuji. Eh, já jsem Eleny Kyriakides eh, z Electronic Privacy Information Center. To je výzkumná organizace ve Washingtonu, eh, která vznikla v roce 1994. Eh, já se tady budu eh, soustředovat na náš Cloud Act. Jak jsme se doslechli, existují legitimní zájmy a je tady tedy volání pro určitých opatření, nicméně eh, je to výzva také pro zachovávání individuálních práv. Takže odtud naše zkušenosti od amerického zákona o cloudu, tedy Cloud Act. Eh, toto reagovalo na eh, zvýšený tlak na sdílení dat Eh, nejvyšší americký soud v případě s Microsoft eh, také chtěl zjistit a rozhodoval o tom, jestli eh, může americký orgán žádat od firmy vydání dat, které jsou uchovávány v jiné zemi. A včetně tedy komunikace, která je tam uložena. A de facto podle americké legislativy eh, tady máme skutečně vysokou úroveň ochrany, takže tady musí být předloženy opravdu, opravdu eh, významné eh, zdůvodnění, pevné zdůvodnění. V tomto případě tedy byl ten zákon schválen a tím pádem to byl konec tohoto soudního sporu. Takže eh, my eh, zde máme eh, nyní povinnost poskytovat data, pokud to vyžádají americké orgány, tak nezáleží na tom, kde jsou tato data uchovávána. Samozřejmě je tady možnost odvolání, ale pouze v případě, že dojde ke střetu zákonů a případně Eh, kde existuje tzv. exekutivní akt té třetí země a eh, je zde, jsou zde určitá práva pro americké firmy. Eh, dále tady máme otázku, zda americké firmy mohou poskytovat data třetím zemím. A tady opět máme tedy postup, který se opírá o Eh, ministerské eh, potvrzení toho, že příslušná země plní kritéria podle amerického zákona. Jsou to tato kritéria. Za prvé, eh, zákony v této žádající zemi musí silně chránit základní práva. Za druhé, Eh, ta vláda eh, musí eh, omezit sběr a uchování dat o amerických občanech na minimum. Dále ustanovení, které se týká kodovaných a nekodovaných dat. A dále zde máme předpisy o ochraně amerických občanů a tak dále. Jestliže eh, kongres eh, ve stanoveném termínu eh, nevysloví námitky proti poskytnutí těchto dat, pak k těmu může dojít. Samozřejmě vzniklo tedy určité napětí a určitý odpor proti tedy datům, eh, které, která mají být získávána ze zahraničí. Některé země se proti tomu postavily a eh, navíc eh, byl zde problém tady se zeměmi, které nesplní ta kritéria, o kterých byla řeč dříve. Samozřejmě eh, je tady ještě otázka uchování dát ve třetí zemi, eh, což může jí vést eh, tedy k určitým právním problémům a střetům. Výsledkem opatření pro přímý přístup informacím to znamená, že bude třeba příslušným způsobem chránit také občany. Eh, máme tedy určité eh, návrhy. Eh, pro přeshraniční příkazy musí být jasná situace v oblasti ochrany dat, poněvadž nám jde o to, abychom měli moderní a skutečně pevné pojistky proti zneužívání občanských práv a občanských dat. Dále je tady otázka eh, soudního přeskumu a ten by měl být požadován v případě poskytování eh, dat, přičemž eh, objem dat citlivých by měl být redukován na minimum. Mechanismus pro přeshraniční přístup může být také využíván pro zacilování požadavků a jinak samozřejmě je možné využívat také MLAT. A pak jde samozřejmě o případy, kdy jde o trestné činy podle práva obojí, obou zemí. A tím se zajistí, že eh, budeme mít zmenšenou eh, ochranu dat pouze v tom případě, kde je skutečně to nutné a odůvodnitelné. Dále zde chceme mít jasné eh, nástroje, eh, které lze používat a jak se lze proti ním bránit. Nicméně je možné uvažovat ještě o dalších nápravných opatřeních soudní cestou. Eh, a to samozřejmě, že v případech, kdy ten příkaz pro získání dat není zcela v pořádku z právního hlediska. Čili eh, je to cílem eliminovat ze hry eh, ty příkazy, které eh, nejsou zcela způsobilé, aby nedocházelo následně k soudním sporům. Jinak pokud se týče statistiky, tak ta ukazuje, že máme poměrně široký dohled a v některých případech je pravda, že elektronické důkazy jsou velkými výzvami pro mezinárodní spolupráci a samozřejmě respekt k suverenitě. Čili eh, my chceme, aby vždy byly eh, uchovávány, eh, respektována práva na ochranu dat v maximální možné míře. Děkuji. My tady pořád hovoříme o těch bezpečnostních eh, zárukách, opravných prostředcích a podobně. Kdykoliv hovoříme o nové legislativě v oblasti trestního práva, eh, by, tak by stát, tedy nebo veřejný orgán, měl garantovat tyto opravné prostředky nebo bezpečnostní záruky. A tím se dostávám hned k dalšímu řečníkovi, Laura Wagner za Vodafone. Děkuji. Já mám prezentaci, ale není to ta, co je zrovna promítána. A děkuji vás také, že jste pozvali Vodafone na toto slyšení. Ráda pohovořím o celé problematice z pohledu poskytovatele služeb. Poskytovatel byl tedy zmiňován celé odpoledne. A teď je otázka, kdo jsme a já tedy čekám na svoji prezentaci. Možná, že i ta technika už je eh, unavená a řečnice říká, ano, vždycky to musí zlobit a zrovna v mém případě. It's awful for colleagues. Now I know. <laughs> you don't think you might start without Uh, yes, I can, I can. Dobře, já tady začnu. Mám tu prezentaci i na eh, USB. Takže, my jsme globální podnik. Vodafone působí po celém světě, ale jsme národně regulováni a místně licentováni. Fungujeme ve 12 členských eh, státech. Německo je největší eh, zastoupení Malta, nejmenší, ale jsme třeba i v Irsku nebo v Rumunsku. Čili eh, tedy máme rozsáhlé zkušenosti s celou škálou legislativy, která se snaží chránit data jednotlivců z pohledu trestního stíhání. A také máme tedy Takovou specialitu naše licence obsahuje ustanovení o tom, že musíme eh, spolupracovat s místními orgány eh, trestního stíhání. Pokud nebudeme, o licence přijdeme. Je důležité to zmínit, protože to neplatí o všech poskytovatelích služeb, kterých se tento návrh může týkat. Dále je to připomínka k závazku chránit osobní data a soukromí našich zákazníků, což je eh, tady v podstatě platforma, na které fungujeme. Pokud naše služby nebudou zajišťovat soukromí, tak to bude mít negativní dopad na naše podnikání. Tady také zmiňujeme Máme dlouhodobé zkušenosti eh, s dodržováním eh, regulatorních opatření eh, a také s tím, jaké požadavky mají orgány trestního řízení. My jsme korporací, která dodržuje všechna pravidla. Jsme tedy zastoupeni ve 12 členských státech. Já jenom poskytnu instrukce. Mám to v kabelce, Thank you. Sorry, everyone. um, it's just gonna be... Já se omlouvám všem, ale bylo by opravdu jednodušší, kdybyste mohli tu prezentaci také vidět. Odmítnutí spolupráce v našem národním kontextu prostě není, to není možné. Takže vše, co budeme od teď říkat, eh, si prostě nevymýšlím. Vychází to z naší zkušenosti. A my jsme se také ze všech sil snažili být transparentní. Hmm, nemyslíme si, že je tedy úlohou poskytovatele služeb být transparentní. To by měla být uh, vláda nebo státní struktury. My tedy zveřejňujeme agregované statistiky o objemech dat v členských státech, ve kterých jsme aktivní. A to se tedy opravdu výrazně liší. Ta čísla mohou být tedy ohromná až po rozumná. Třetí průsvědka, děkuji co my děláme? My neuchováváme obsah, my pouze zpracováváme metadata a údaje o našich zákaznicích samozřejmě. Takže jakékoliv zlepšení postupů, o kterých se uvažuje, a vím, že o tom se právě debatuje na půdě rady, by mělo zahrnovat tedy nejenom obsahová data, ale také metadata, protože a vypovídací hodnota metadat je v podstatě stejná a má to také dopad na práva jednotlivce. My nikomu neumožňujeme přístup k našim datům, pokud to ze zákona udělat nemusíme, dobrovolně žádná data nezveřejňujeme. Což tedy se souvisí s tím, co jsem tady řekla předtím, totiž že jsme striktně regulováni, tak si vždy ověříme tedy jurisdikci příslušného úřadu, který po nás něco chce. To znamená, že pokud po nás chtějí něco zahraniční úřady, dnes eh, vyhovět nemusíme. Zahraniční entity musí použít dohodu o zájemné spolupráci nebo MLA. My si neověřujeme opodstatněnost požadavku, který eh, obdržíme. A nezajímáme se o kontext nebo pozadí vyšetřování. Eh, nám na tom, jakožto poskytovateli služeb, v podstatě nezáleží. Ale někdy tedy se ohradíme vůči příkazům, které nejsou z formálního či právního hlediska korektní. i když tady nevyšetřujeme pozadí vydání takového příkazu. Také nejsme proti tomu, to návrhu principiálně. Já tu prezentaci dnes ukazuji, protože je jasné, že, může, že to všechno může fungovat jedině, kdy pokud budou všechna pravidla jasná, bude jasné, kdo dělá co. O čem se tedy bavíme? Co je problémem? Dnešní diskuze už ukázala, na co je třeba se zaměřit. Pan Hartmann a pan Kerkov opakovaně upozorňovali na to, jak frustrováni jsou tím, že eh, tím chováním podniků, které nyní nejsou v jurisdikci EU. Tady jsem tedy použila graf komise, který je ilustrací toho, proč je potřeba zlepšit přístup elektronické komunikaci. Některé ty firmy tedy nespadají pod evropskou jurisdikci. My tady tedy žádáme proporcionální přístup. Další. Co to znamená, pokud je o dopad na poskytovatele služeb. Do 6 hodin v případě naléhavého případu musíme, a my na to musíme být připraveni, musíme ověřit vydávající orgán. Zároveň však tento návrh nám nedává žádné nástroje nebo prostředky, nám tedy neříká, jak se to máme ověřit. Musíme také zajistit bezpečnou dodávku a přijetí příkazů a bezpečné předání dat. A zase ten návrh tedy nějak detailně neřeší, jak to udělat. Zdali bude fungovat nějaká zabezpečená platforma, nebo se to bude předávat ručně. My bychom tedy dali přednost tomu, kdyby z evropských peněz byla financována centralizovaná zabezpečená platforma pro předávání dat, ale pokud tedy eh, to nebude ošetřeno, tak je jasné, že tím utrpí kvalita zadávaných příkazů i dat. Chce se po nás také, abychom se ověřili přiměřenost a legalitu, tedy zdali nedochází k porušení základních lidských práv. My si pouze ověřujeme fakticky, že byly naplněny všechny formality a právní základ příkazu. Jinak nemáme vlastně prostředky k tomu, abychom si ověřili autenticitu vydaného příkazu. Také nechceme a nemůžeme ověřovat pozadí případu, kvůli kterému byl vydán příkaz. A nechceme stanovovat eh, tedy nechceme rozhodovat o tom, zdali na základě toho uvolníme nějaká data, případně kolik. To není naše úloha. Pokud jde o naši zodpovědnost, pokud dodržujeme a všechna ustanovení příkazu, tak prostě nemůžeme být pohnáni k zodpovědnosti z pohledu pravidel pro ochranu dat. To je tedy ten hlavní rozdíl. Pokud poskytovatel služeb na jedné straně, pokud tedy na jedné straně dodržíme všechna ustanovení příkazu, to znamená, mm, předáme všechna data o našich eh, zákaznicích, tak je potřeba jasně říci, že je to podle článku 23 GDPR, abych byla přesná. Takže to je něco, co je pro nás zásadně důležité protože eh, od toho se odvíjí účinnost celého návrhu. Co je také důležité, je dopad na náklady. Z toho návrhu vyplývá, že máme za úkol provádět úkoly, které jsou docela zátěží my jsme prostě velký operátor a budeme muset mít eh, k dispozici tým, neustále, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, který bude připraven zareagovat. Nebude tedy jenom o techniky, ale také o eh, osoby, které si to budou schopny ověřit z právního hlediska. A pokud tedy si všimneme, nějakého evropského schématu, který eh, by umožnil, eh, který by ulehčil přístup k datům poskytovatelů a zároveň tedy se po poskytovatelích bude chtít, aby uvolnili tato data, měly by za to být nějakým způsobem kompenzováni z evropských prostředků. Protože to přispěje k tomu, že budeme ještě více efektivní. Tohle je taková ilustrace toho, že není úplně jednoduché dát k dispozici dato. Nestačí jednou kliknout. Tady tedy vidíte, kolik to stojí, potřebujeme mít celý tým, potřebujeme přeskoumat příkazu, potřebujeme zajistit bezpečnost nejenom příkazu, ale také dat. Dokumentujeme každý jednotlivý krok celého procesu to, že jsme obdrželi příkaz, to, že došlo k extrakci dat a to, že data byla předána. Také si ověřujeme, jaká metadata jsou potřeba a pokud je máme, tak si ověřujeme, zdali právní základ je v pořádku. Možná se také musíme skontaktovat s relevantními orgány, abychom se ověřili cokoliv, co je ještě nejasné. A mm, možná také bude třeba přeložit danou komunikaci. Náklady na to nejsou zohledněny. Nejsou také zohledněny náklady na extrakci dat a jejich ověření, jejich zabezpečení. A potom tedy také se vlastně musíme ověřit, zdali ta data zveřejňujeme v souladu s příslušnou národní legislativou. Některé ty kroky lze provést docela rychle, ale nařízení nám nenabízí žádnou operační podporu tak abychom tedy mohli postupovat rychle. A chce se od nás, abychom byli k dispozici vlastně 24-7, tedy 24 hodin denně, 7 dní týdnu všem potenciálním eh, orgánům Evropské unie. Tady to je ten jediný příjemný obrázek z mé prezentace. Chci poukázat na několik konkrétních příkladů abych ilustrovala složitost celé situace pro nás, jakožto pro op- operátory. Setkáváme se také s případy, které jsou hraniční a tím vlastně jenom e, se vracím k tomu, že není jasné, jakou úlohu máme hrát. Jestliže musíme rozhodovat o tom, je-li trestná činnost, eh, jestliže novinář chrání anonymitu svých zdrojů a je třeba vyšetřován eh, z pohledu jiného členského státu, jak máme rozhodnout o tom, který typ dat, kterou část dat, například metadat o telefonním hovoru, uvolnit. Informace o potratu. Potrat není trestný ve všech členských státech a teď je otázka, zdali tedy máme poskytnout data. V tom případě bychom měli být, mohli být pohlání k zodpovědnosti. To tež tedy se týká požadavku na ochranu eh, dětí, co je eh, tedy dosažení mm, věku, kdy je možné dát souhlas, kdo je dítě, kdo je mladiství a tak dále. Jinými slovy, my prostě nechceme být odborníky, ani nemůžeme být odborníky na právo této oblasti a ještě ke všemu na právo v 27 členských státech. My jsme odborníci na elektronickou komunikaci a nic dalšího vlastně dělat nechceme. A konečně moje poslední připomínka, jak to řešit. Omezím se na dva body. Za prvé, všechny tyto body by se podařilo dořešit, kdybychom tady orgány státu, ve kterém daný operátor funguje, byly zahrnuty do řízení, protože pak by bylo daleko jednodušší provést všechna ta ověření a kontroly. Bylo by také jasné, kdo ručí a hradí za náklady, hradí je v národním kontextu. Národní orgány by tedy měly uplatnit své suverénní pravomoce, není to na poskytovatelích. Z pohledu provozu si myslím, že bychom neměli vynalézat to, co již bylo vynalezeno, tedy z technického pohledu. A pokud jde o náklady na implementaci tohoto návrhu, máme už takové normy, jako je ETSI, které řeší tuto problematiku transmise a pomohly vytvořit systém, který funguje nejlépe, je prospešný pro všechny. Čili teď už tedy se vlastně pracuje na implementaci evropského vyšetřovacího příkazu, který může být jednoduše použít i za účelem sběru elektronických důkazů. A tímto vám děkuji za pozornost a děkuji a možná to vypadá, jako kdybychom se pokoušeli privatizovat trestní právo. A teď máme posledního řečníka, Maximilian Schubert, místo předseda Juro eh, ISPA. Dámy a pánové, taky si zapnu mikrofon. Chci poděkovat, že jste nás pozvali, abychom vysvětlili názor i evropského internetového průmyslu. Um, well, Obecná připomínka. Zajímavé body jsme si vyslechli a já se pokusím na ně zareagovat během prezentace a poskytnout názor průmyslu. Nicméně musím zúraznit, že dnes hovoříme o systematické výměně dat. To se nejenom omezí na kategorie, o, které mluvíme, o kterých mluvíme dnes. Je evidentní, podle mě, že dříve či později později se budou používat pro bankovní data, třeba pro další tedy typy dat. A zde my, se, my víme něco, co se bude používat do budoucna, takže proto bychom měli to dělat dobře, precizně a vzít do úvahy různé možnosti, které mohou být do budoucna problematické a musíme se, jich, se jim snažit vyhnout, když hovoříme o Euroispa tak zde my jsme byli založeni před 20 lety, vy znáte eh, velká jména z našeho průmyslu. My máme širokou základnu členů a díky tomu máme v podstatě názory všech hlavních hráčů. V roce dva, my jsme měli, máme více než 2,5 tisíce mm, členů, hodně z nich malé podniky. Nezapomínejte, že tradiční ISP nebo typické, o kterých hovoříme, tak to jsou malé podniky, 3 až 10 zaměstnanců. Takže když mluvíme o povinnostech, které by měly plnit, tak pozor na to, jsou to malé střední podniky. Další. Další. Hmm. Ano, moje prezentace myslím si, je takovým dobrým závěrem. Já to schrnu. O co tady jde? Orgány žádají od podniků data a ta data tedy se přesouvají tam a zpátky a když se na to podíváme z úrovně třetích zemí, takže eh, a to řízení podle smluv o vzájemné právní pomoci, to je složité. A zda by bylo možné zlepšit tento systém vzájemné právní pomoci. A i když všichni víme, že je to řízení dost složité a další, i když se podíváme teď třeba na Evropu jenom, tak pořád. Tam jde o celou škálu orgánů, kterých se to týká. A teď, tento návrh. E, takže jednak to jsou tradiční orgány, to je ten přijímající stát. A v podstatě tady vidíte, že to již zmizelo. To, <clears throat> teď je otázka, kdo by tam měl tedy být a kompenzovat ten druhý orgán v tom druhém státě, který to bude kontrolovat. A, takže zde padla řada otázek První by byla, že mm, to jsou procesní záruky. Za prvé soudní přeskum. Když hovoříme o soudním přeskumu, tak to je, že to je ten stát, tedy, který vydává příkaz, nebo respektive soud, když ho vydává, tak samozřejmě je to v rámci zákona. Takže <clears throat> z tohoto titulu je úměrný, proporční a my jsme přesvědčeni, že by měl existovat ale i nezávislý druhý orgán a nemůžeme pouze spolehat na jeden orgán. A nemám pochyb o tom, že evropský internetový pod průmysl zcela podporuje princip evropské vzájemné důvěry a spolupráce, tak jak jsem již vysvětlil detailně dříve, tak to bude mít určité výhody, kdybychom měli ještě druhou nezávislou kontrolu. <clears throat> Tudíž chceme zapojit více ty orgány. Někteří naši členové by chtěli i další kontroly navíc, to znamená kontrolu té nutnosti a přiměřenosti, ale to mm, není taková kompenzace Eh, navíc, na, to, to by nemělo být eh, nahrazovat ten tradiční, tradiční kontrolu ze strany toho druhého orgánu. Ne, to chceme něco navíc. Když hm, jde o hm, to trestný čin, snad by tam měla být nějaké kritérium, to znamená eh, podle mm, tého výměry trestu něčí svobody, svobody tady se, mm, takže tady přece jde pouze o data, která obsahují, která mají eh, obsah když se předává obsah, takže tam platí ten práh, pokud jde o trest odnětí svobodu, svobody. Dále zde byla diskuze o eh, těch již promlčených trestných činech. To je zajímavé. To by neměl být široký seznam, ale specifický. To znamená, které trestné činy chceme, aby se trestně stíhaly v Evropě. To jde ruku v ruce s testem nutnosti a pro uměrnosti, poměrnosti. To je třeba provádět v každém případu. Další, děkuji. A jedno z témat, takový, to, co leží na srdci providerům, je princip dvojí trestnosti. Já bych řekl, že to je přece takový základní kámen takže tady musíme být opatrní, pokud chceme ignorovat tento princip dvojí trestnosti. Když hovoříme s lidmi z praxe, tak o tom často mluví a takže by měla existovat i ustanovení, která budou řešit kolizní normy. A kolegové hovořili o Eh, o autentičnosti ne, mm, té žádosti. To znamená, někdo v Rakousku dostane příkaz od zahraničního orgánu a potom uprostřed Rakouska někde eh, asi eh, jak kdo to zjistí, že skutečně mu to poslal třeba nějaký portugalský orgán nebo uh, Eh, německá policie z Černého lesa od někud, takže musí mít možnost to auten, zjistit autentičnost toho příkazu. A za druhé, také vzhledem k GDPR, náš průmysl investoval hodně zdrojů pro to, abychom cokoliv, co předáváme ve firmě nebo mimo firmu, takže tam budeme respektovat standardy bezpečnosti a integrity. To mě přivádí k potenciálnímu nebezpečí, že naši mm, provajdři budou nutni downgradovat, snížit mm, mm, tu kvalitu té výměny informací. Například eh, my budeme eh, eh, třeba do budoucna bychom snad měli být nuceni používat faxy, no to by asi byl problém, protože už s faxy nikdo skoro nepracuje, tedy soukromý sektor veřejný ještě ano. Potom ten single point of contact, to jednotné kontaktní místo. Ano, to je vždycky samozřejmě užitečné pro všechny. A proč podporujeme tyto kontaktní body? protože je to jednodušší technicky. Když budete mít eh, jeden kontakt v členském státu, tak je eh, snaží vyměňovat si klíče, tedy zašifrovaná data a tato kontaktní místa, my jsme viděli příklady z minula, tak slouží jako kontrola kvality, než se předá ten příkaz tomu providerovi. Bez těchto příkazů, třeba v Rakousku, když dostaneme něco, kde není podpis nebo relevantní informace, tak potom ten eh, kontaktní, ten kontakt eh, vlastně provede formální kontrolu, zdali formality jsou naplněny a mm, mm, tím se zlepší kvalita těch příkazů, které se potom dostanou na stůl tomu providerovi. Aha by mohl to všechno řádně zpracovat. Další slide a zde to je, jsou e, potenciální e, stinné stránky faxu. To, myslím, dostáváte často od státních orgánů nebo veřejných orgánů, když někoho hledají a potom je musíte zavolat e, a zeptat se, o co jim jde, co tam napsali. Ano, takže, takže to je ten. Tak vypadají ty faxy, faxové zprávy. To je prostě technologie minulého tisíciletí. Asi to bychom nechtěli, aby se nám vrátilo. Další, když mluvíme o e, výměně informací, k zabezpečení, zde nechci popisovat detaily, ale e, ty systémy, které existují v Evropě, takže to jsou systémy, které garantují schopnost Eh, je třeba zajistit, eh, že eh, samozřejmě hm, tady jde o to, že ta data budou se přesouvat sem tam